Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, prosím vás, zaujměte místa. Jako, jako obvykle nemám žádná sdělení. Souhlasíte s pořadem jednání? Ano, čili můžeme hned přejít k bodu 3. Máme zde výměnu názoru s ministrem s nizozemským ministrem zahraničních věcí Bertem Kendersem ohledně priorit nizozemského předsednictví Evropské rady v otázkách rozšíření. Ale myslím si, že se bude hovořit o, jin, i o jiných otázkách, které jsou důležité, takže doufám, že k tomu zaujmete nějaké stanovisko, protože to jsou samozřejmě také otázky, které mají co dočinění se stávající kritickou situací v Evropě s uprchlickou krizí. Takže si vyslechneme, co nám k tomu řekne něco se zástupce nizozemského předsednictví. Takže, pane ministře, bohužel nepřejímáte předsednictví v jednoduchých dobách. Takže opravdu je, myslím si, že je to nejobtížnější období, které zažíváme. Samozřejmě to není vaše vina, ale nyní tedy přejímá vaše země předsednictví, nicméně jsem si jistý, že Nizozemsko se toho zhostí, se ctí a že bude odpovídajícím partnerem i Evropskému parlamentu ve všech těchto otázkách. Herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. European Parliament. Opět jsem v Evropském parlamentu a jak jsem vždycky říkal, vy jste jediná zvolená instituce v EU a e, e, již řadu let zde probíhají významné debaty o zahraničních věcech a rozšíření a eh, od našeho posledního předsednictví v roce 2004 se hodně věcí v Evropské unii změnilo i pro parlament. A já si uvědomuji a obdivuji způsob, jak parlament nyní eh, eh, se zapojil do legislativní činnosti. To je velice důležité pro nás, pro všechny. Hodláme se všemi vámi tedy zintenzivnit dobré vztahy a to znamená, mm, chceme mít systematické strategické partnerství s vámi a těšíme se na úzkou a e, plodnou spolupráci s vámi, pane předsedo. Já zde zastupuji tedy radu dnes a během mm, nizozemského předsednictví s kolegou Johnny Henišem který je eh, ministrem obrany a bývalým členem Evropského parlamentu, Tady my budeme zastupovat nizozemské předsednictví. Dovolte pár slov k nizozemskému předsednictví priority na příštích šest měsíců a kontext, ve kterém budeme fungovat. Poté budu diskutovat o otázkách rozšíření a jsem si jist, že eh, ta diskuze, o které eh, ta diskuze potom určitě se bude týkat i migrace. My jsme přesali funkci v radě v době velice obtížné, s tím souhlasím, jsou to okolnosti, které eh, znamenají, že musíme zesílit spolupráci. Nyní bojujeme proti extremismu, řešíme migraci a navíc eh, křehká situace na východní hranici. Uvědomujeme si, že všichni naši občané eh, hledají a chtějí Evropu evropské re, eh, řešení, eh, protože naši občané mm, se bojí eh, o ekonomiku, bojí se kvůli teroru, bojí se i v souvislosti s tokem žadatelů o azyl. V, těchto, v této těžké době vás potřebujeme jako partnera, aby Evropa plnila své sliby, aby zajistila lepší budoucnost pro všechny Evropany. Jsem přesvědčen, že my, Evropané, jsme to schopni, že máme odvahu a schopnosti, abychom překonali tyto problémy. Podařilo se nám to v minulosti, podaří se to i teď, znamená to tvrdou práci, důslednost a samozřejmě i velké srdce. Eh, doufáme, že je to možné, věříme v to, my eh, budeme se snažit to vyjednat, ale pokud jde o budoucnost našich zemí a Evropy, tak eh, chceme, aby to skutečně fungovalo a proto přijmeme aktivní mm, přístup k naší funkci a budeme ale i fungovat pragmaticky. Co Evropa teď potřebuje, je a abychom, eh, eh, abychom eh, splnili to, co lidé od nás očekávají, to znamená hmatatelné výsledky v terénu. Nizozemské předsednictví se zaměří na základní záležitosti a bude aktivně zapojovat nevládní organizace, občanskou společnost, podniky, občany a v, v kontextu transparentnosti v červnu 2014 Rada přijala své závěry, na které se zaměříme a kde hovoří o tom, že Evropa se musí zaměřit na to, co je důležité pro občany a další subjekty. Hmatatelné výsledky. To je jediný způsob, jak získat opět důvěru evropských občanů. Není to samoučelné ale Evropa bez toho nemůže fungovat efektivně. Konkrétně to znamená hledat řešení hlavních problémů dnešní doby, jak jsem již nastínil ve strategické agendě Evropské rady. Nizozemsko tedy se bude snažit, aby rada plnila tuto agendu a uvědomujeme si, že během této doby Eh, si je zde kolem Evropy i takový, takový, takový okruh nestability a asi budeme často překvapeni různými neznámými proměnými, ale budeme muset být schopni na ně strategicky a efektivně reagovat. Samozřejmě v oblasti, ve které vy hlavně působíte, tak budeme podporovat místo předsedkyní komise vysokou představitelku při plnění pracovního programu komise a strategické agendy Evropské rady. A v tomto kontextu, stejně jako každé jiné předsednictví, chceme zanechat za sebou určité milníky, které se týkají zahraniční politiky a především se to bude týkat bezpečnosti, větší bezpečnosti, spravedlivosti větší v Evropě. Budeme se snažit i implementovat komplexní přístup, propagace lidských práv a strategický náhled na eh, vnější akce Evropské unie, tak aby schom splnili i globální cíle naší strategie bezpečnosti a obrany a budeme i muset řešit nové hrozby jako eh, kybernetické útoky a podobně samozřejmě nestabilita kolem Evropské unie, to bude téma číslo jedna našeho předsednictví. A je třeba, abychom spojili naše úsilí a přistupovali k tomu komplexně, abychom stali do úvahy vztahy mezi vnitřní a vnější bezpečností. Je zásadní toto zmiňovat. Evropská unie není pouze eh, tedy organizací jaksi Eh, eh, pro časy dobré, ale musíme ukázat, že se umíme pohybovat i ve špatných časech. A to se dotýká naší zahraniční politiky, politiky rozšiřování. Tady máme volbu. Buď budeme exportovat stabilitu a budeme dělat pouze toto, anebo budeme, eh, ne, anebo budeme importovat nestabilitu. Takže to je otázka volby. Samozřejmě my musíme být velice konkrétní, pragmatičtí v naší zahraniční politice a mm, tak, abychom skutečně efektivně hájili společné dědictví EU i e, rozšíření o západní Balkán a Turecko. To také bude na programu závěry Rady o rozšíření z prosince 2015. Já myslím, že to je takové základní vodítko v naší práci v tomto roce. Politika rozšířování e, zůstává nejúspěšnějším nástrojem EU na propagaci reform v kandidátských zemích. Přispívá to demokracii, lidským právům, stabilitě, míru v, e, sousedních zemích EU. V minulém roce došlo k řadě krizí, a to především migrační, uprchlická krize. Ty nám ukázaly velice jasně, jak důležitá je úzká spolupráce s našimi úzkými partnery. Zároveň bychom měli zajistit, že kandidátské země budou připraveny na sebe vzít odpovědnost, jakožto členské státy, až vstoupí do EU. A měli bychom věnovat pozornost i tomu, že Evropská unie bude připravena a schopna integrovat tyto nové členské státy. Předsednictví tudíž přičítá velký význam důvěryhodnosti celého tohoto procesu. Budeme trvat na principech po podmíněnosti a podle zásuchy budeme posuzovat. Eh, při vyjednávání budeme vystupovat odhodlaně. Samozřejmě budeme posuzovat vše podle toho, jak kandidátské země provádí reformy, jako právní stát a základní práva. To jsou klíčová, klíčové oblasti. Musíme být striktní, ale spravedlivější. Striktní, to znamená, že musí splňovat všechny podmínky bezpodmínečně a to je hlavně odpovědnost těch daných kandidátských zemí. A spravedlivě, to znamená, že budeme těmto zemím seriózně pomáhat cíleně podle jejich politického vývoje, podle jejich stavu. Budeme jim poskytovat odbornou pomoc a finanční podporu v různých procesech reform a změn. To také znamená, že Evropská unie by měla splnit svůj slib a pozitivně vnímat tu zemi, když splní požadavky, aby mohla přistoupit k dalšímu kroku procesu rozšiřování. Více než kdy jinde. Strukturální udržitelné reformy jsou klíčové pro proces rozšiřování. Je třeba, aby ty základy jako právní stát, ale také ekonomické řízení a státní veřejná zpráva, aby to byly ty základy, které musí splnit. Proces přistupování někdy trvá déle, než se plánovalo, ale jde o to, aby byl udržitelnější. Jde o i nový styl reportingu. To je také důležité. Ten proces musí se stát transparentnějším nejenom pro nás, ale především pro občany v těch dotčených státech, měřitelnější a také důležité více transparentní. Komise bude podávat zprávy o pokroku, ale i o stávajícím stavu, bude poskytovat doporučení, jaké hlavní problémy mají ty státy řešit v dalším roce. Já myslím, že to je důležité i pro vás, pro parlament. E, vy také především dbáte na e, státní veřejnost zprávu, boj proti korupci, e, právní stát, Eh, ekonomické řízení a lidská práva, takže to jsou také hlavní aspekty, na které budeme dávat důraz my. Je třeba zapojovat i sociální aktéry v těchto zemích. Zde komise jasně to takto vyhodnocuje mm, eh, a i samozřejmě ukazuje na to, že místní vlády jsou zodpovědné v první řadě za tyto reformy. Dovolte pár poznámek na adresu těchto států. Nedávno jsme viděli mm, velký impuls procesu rozšiřování. Vlastně poprvé za několik let jsme byli schopni Eh, konat tři konference o přistoupení eh, v prosinci s Tureckem, Srbskem a s Černou horou. Já si myslím, že Turecko samozřejmě asi tam došlo k velkému eh, vývoji, pokud jde o rozšiřování i pokud jde o kontext migrace. Turecko je klíčovým partnerem Evropské unie Eh, na zasedání lídrů v listopadu minulém roce, tak Turecko a EU eh, opět potvrdili, že musí dát novou energii procesu rozšiřování. To je ten termín. Těšíme se, že posílíme spolupráci s Tureckem v řadě oblastí společného zájmu. Samozřejmě hm, zde se především sleduje ta diskuze o migraci, ale i politika bezpečnosti, zahraniční, další témata. Tam jsou velké problémy se Sýrií, boj proti terorismu, eh, po těch různých událostech z Istanbulu, potom energetika, ekonomika, obchod. Efektivní implementace hm, společného akčního plánu pro uprchlíky a migraci, tak to také samozřejmě bude plán velice důležitý a musíme pečlivě monitorovat vývoj, co se skutečně děje, jak plní se tento program, jak funguje. Nicméně také jsme eh, zneklidněni eh, nedostatky, které tam existují, které eh, identifikovala komise ve své zprávě v klíčových oblastech jako právní stát, základní práva. Turecko nyní naléhavě musí přijmout kroky, aby zvrátila E, ten trend, e, který se týká nezávislosti soudnictví, e, svobody projevu a v Srbsku. Tak tam jsme viděli v minulém kroce určité kroky, i došlo ke klíčovým dohodám s Kosovem, i když situace v Kosovu je taková pořád ještě křehká, i byla při, byly přijaty akční plány v oblasti mm, právního státu. To nám umožnilo otevřít první dvě vyjednávací kapitoly a těšíme se na to, že budeme pokračovat eh, na této cestě během našeho předsednictví a pokud to půjde, chceme otevřít kapitolu 23 a 24 o právním státu. Černá hora. Podle našeho soudu eh, tam eh, je dost velký pokrok, systematický pokrok směrem k přistoupení k EU. E, parlamentní volby budou zásadní pro všechny politické strany, proto aby opět začaly e, s, e, s konstruktivním dialogem v parlamentu a systém právního státu ale musí být efektivní především v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Teď pokud jde o stabilizaci, proces stabilizace a přidružování asociace s e, firmou zde ta situace je tam velice tedy taková křehká, slabá, což efektivně ovlivnilo proces přistupování. Já myslím, že tady vy, členové parlamentu, jste velice aktivní a snažíte se vyhodnocovat i vyřešit situaci ve Makedonii ve Firom. A implementace politických dohod z července, svobodné volby v dubnu 2016 a implementace Eh, eh, reformních priorit komise, podle nás to je zásadní pro to, abychom opět znovu získali veřejnou důvěru eh, v politický systém. Albánie, tak tam já no myslím, že Albánie dělá mm, systematický pokrok, aby se mohlo zahájit vyjednávání, eh, ale je třeba, aby ještě podnikly další úsilí, jako třeba aby eh, mm, přijali eh, mm, reformu soudnictví. I když je to zatím v rané fázi, tak vítáme pozitivní kroky ve vztahu k, s Bosnou Hercegovinou a s Kosovem. Bosna Hercegovina opět zpátky na cestě reform a přijala reformní agendu v červenci a mm, již i e, e, první rada pro stabilizaci a přidružení se konala již a je třeba, aby teď začaly plnit reformy, to bude nezbytné pro Evropskou unii a potom zváží žádost o členství Bosny a Hercegoviny. E, také státní instituce zatím tam jsou velice slabé, Eh, i nemluvě mm, o eh, eh, soudnictví v Republice Srbské také. Potom i Kosovo uvítalo podpis stabilizační asociační dohody. Doufáme, že se uzavře tedy na jaře, na jaře poté, co vy dáte svůj souhlas, doufejme v lednu. Ještě pár slov závěrem, pokud je o celkový kontext který jsem nastínil, tak mm, předsednictví, jak vidíte, má před sebou netěžký, ne, neleh, nelehký úkol, eh, je to velký problém, abychom eh, tedy vyváželi stabilitu a neimportovali nestabilitu. To je důležité pro Evropskou unii, abychom posílili hm, naši politiku bezpečnosti a obrany, aby všechny ty procesy byly jasné, transparentní. Samozřejmě hlavní odpovědnost tady eh, je na bedrech kandidátských zemí, ale je třeba to vidět v celém kontextu daných regionů. Všechny tyto země Eh, do velké, menší, větší míry mají velké problémy se základními právy, právním státem. Mm, víme, že ještě mm, než vůbec mohou vstoupit do EU, je čeká hodně práce, ale neměli bychom se od nich odvracet, podle mě. Eh, všechny tyto země by měli promyslet, eh, a my bychom měli tedy, pardon, promyslet, jak Eh, eh, vyhodnocovat tyto země. Turecko zůstává klíčovým partnerem v řadě oblastí, které jsem zmínil. To je evidentní, že, západ, že Balkán, západ, západní Balkán je součástí Evropy, tak by měl vstoupit do Evropské unie ale je třeba tedy, abychom jim velice efektivně pomáhali v těch transformacích a abychom dobře promysleli vždycky naši podporu. My jako předsednictví jsme se zavázali, že e, budeme pokračovat s rozšiřováním podle stávajících kritérií. Samozřejmě tady jsme ale v rukách členských států a většina v rukách kandidátských zemí, je to na nich. Doufám, že během našeho předsednictví Eh, se dost podaří, budeme pracovat efektivně, aby eh, naše předsednictví bylo úspěšné, abychom byli spolehlivým partnerem, eh, který bude schopen tedy přijímat tvrdá, hm, který bude pomáhat těmto státům, aby mohli přijímat tvrdá rozhodnutí, reformní rozhodnutí a bude to dobré pro Evropu. Evropa bude díky tomu lepší, Evropská unie musí plnit své závazky a musí reagovat na očekávání svých občanů a plnit je. Závěrem, pane předsedo, bych řekl, že Evropa eh, musí opět jaksi vrátit zpátky svůj model a já se těším, že společně tyto cíle splníme. Děkuji. Thank you very much. We have already 14. Máme 14 kolegů, kteří se nám přihlásili o slovo a čas je omezen, tedy budeme už muset uzavřít seznam řečníků ještě pan kolega Austrevičis. Dobrá. But then it's closed. A tím tedy končíme. Jeden a půl minuty na vstup. Souhlasíme? Dobrá, pan Preda. No, Děkuji, pane ministře, že jste přišel. Jsem rád, že jste zde pohovořil o rozšíření, tím spíše, že program nizozemského předsednictví neobsahuje ani jeden odkaz na rozšíření. To je opravdu velký kontrast mezi tím programem a tím posledním programem, který nizozemsko vyhlásilo před dvěma lety. Pokud jde o úst úspěchy, kdy řeklo, že rozšíření je jednou z priorit. A my samozřejmě víme, nás se to přímo týká. Jediná zmínka o rozšíření, tu jsem slyšel, když jste hovořil o jednotlivých zemích a o těch tématech konkrétních. Rád bych zdůraznil, věcí jedné země, a to Bosny a Hercegoviny. Vedli jsme zde rozpravu v parlamentu i také v té konkrétní zemi se vede rozprava o relevantnosti kandidatury. Dokonce někteří říkají, že v příštím, příští týden Bosna a Hercegovina předloží svou kandidaturu, svou žádost o vstup. Vy jste se o tom zmínil a řekli jste, že instituce jsou tam ještě křehké a že referendum Srbské republiky působí problém. Já řeknu jedno slovo. Pokud žádost nebo kandidatura Bosny a Hercegoviny nebude brána seriózně, bude ignorována nebo zamítnuta, tak to bude nejlepší argument eh, pro to, aby vlastně, eh, bude to velmi negativní argument. Děkuji za pozornost. Good morning, minister. Uh, Dobrý den, pane ministře hodně úspěchů ve vaší práci. Já jsem byl účasten konference týkající se globálního dodavatelského řetězce a i strategie pro bezpečnost. To jsou vše zcela závažná témata. Rozhodně Evropa nesmí polevit a i vy máte svou úlohu eh, významnou. Rovněž situace v Iránu a v Iráku a eh, parlamentní zpráva k Iránu určitě ji vezmete v potaz. Důležité zde i vnitroevropské záležitosti. Tady ke Kypru. Jsou dobré vyhlídky k usnesení a já bych si přál, aby se i z toho stala priorita a doufám, že se o Kypru zmíníte i ze svých odpovědích eh, rozšíření. Já jsem byl v um, Republice Makedonie, tam jsem vás chválil. Je, je pravda, že situace tam opravdu je e, nešťastná. Pan komisař Hahn vím, že se snaží vyjednávat, aby politická dohoda vše přežila. Doufám, že se tím budete opatrně zabývat. A pak, co jste řekl o kapitolách 23 až 25, ať už u Srbska nebo u Turecka. Parlament si přeje, aby se ty kapitoly s těmi zemi opravdu, zeměmi opravdu otevřely. To by mělo vést k pokroku. Bohužel nepodařilo se nás na, na Mám na radě přesvědčit všechny země. Doufejme, že vám se to poveře a rovněž kurdský mírový proces, o něm jste se nezmínil, tam musíme všichni eh, k němu přispívat. Minister Kunders, eh, in uw persoon wens ik het Nederlandse voorzitterschap. Eh, pane, pan, já rovněž vám přeji hodně úspěchu, přeji šťastnou ruku celému předsednictví. Má otázka se bude týkat pnutí mezi Evropskou unii a Izraelem. Jde mi konkrétně o e, označování. Jaké iniciativy se ujme nizozemské předsednictví, aby politické klima mezi Izraelem a EU se trochu přece jen zlepšilo, protože za posledních několik měsíců je nám známo, na okupovaných územích se bojkotují tedy bojkotují se izraelské produkty z okupovaných území. A vy jste se zmínil, že není, třeb, není možné zapomínat na otázku označování v kontextu vývoje politické situace. A já bych si přál, aby nizozemské předsednictví se pokusil tento problém řešit, protože to jinak i negativně ovlivňuje image Evropské unie na těchto územích. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž bych panu, eh, pana Honda se rád přivítal, eh, popřál eh, všem v nizozemském předsednictví mnoho úspěchu. Je pravda, že je třeba se nějakým způsobem soustředit na určité priority a mm, je to opravdu, nyní to vypadá jinak než před Lisabonem. Tři záležitosti. Z pohledu politické skupiny ALDE záleží na zajištění a zabezpečení vnějších hranic Evropské unie, ne na jejich uzamčení. Je třeba zajistit, aby eh, ti, kteří hledají ochranu a azyl, byli jasně rozlišeni od těch, eh, kteří jsou případně zločinci, teroristé případně zde jdou za prací a bez řádné ostraje hranic k tomu nedojde. To tedy se rovněž musí stát prioritou nizozemského předsednictví, i když komise a parlament už sami předložili mnoho plánů a ty musí být prosazeny. Za druhé, Rusko. Rusko trvalé a neustále porušuje mezinárodní lidská práva a rovněž i z pohledu mezinárodních zákonů, ať už se týk, eh, hovoří o Krymu, o Moldově či o Ukrajině a dále. Eh, let eh, NH16. Pan minister podotkl správně, že všichni, kteří jsou zodpovědní za to příšerné sestřelení, za to budou muset zodpovídat a celé předsednictví by mělo stát za tímto konceptem. A pak Střední východ. I tam má Evropa významné úkoly, které musí naplnit, ale je třeba mm, využívat nejen tvrdých kroků, ale i jemné síly. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že každé předsednictví říká, že práce, kterou musí odvádět, je přípravná práce pro následující předsednictví. To je systém, který neumožňuje skutečně kolektivní práci. Já si nemyslím opravdu, že jsou země, které přijímají tuto odpovědnost a řeknou, že vlastně působí jménem celé Evropské unie. Pak bych chtěl říct ještě jednu věc. Turecko se stává novou Syrií. Pokud Evropská unie toto nezohlední, pokud nepřijme pří opatření, tak v tom případě zde bude nová vlna kurdských uprchlíků z Turecka, kteří se budou snažit přicházet do Evropské unie a hledat zde ochranu. Dále jsem chtěl požádat nebo zeptat se pana Broka, jestli by nám mohl říci, pokud a kdy budeme moci jet do re, regionu Darbakir, kde se vedou boje vlastně, které zabíjejí se civ- občané, civilisté a Turecko. Ne- neměli bychom tedy něco udělat z toho pro uprchlíky? Děkuji. Vány. Srdečné díky. My jsme v Turecku v Unii byli a tam jsme se intenzivně zabývali mezi jinými i otázkou kurdskou, včetně s představiteli HDP a já se s nimi mimochodem sejdu i dnes. Samozřejmě do Dybakie se může vydat kterákoliv politická skupina sama. A nyní paní Sargentini má slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, vítám vás, eh, pane Kondes. 6. dubna se bude v Nizozemsku konat referendum týkající se smlouvy o eh, přidružení a tady nizozemská vláda se vyjadřuje ve prospěch hlasování pro, stejně tak i nizozemský parlament. Ale já vám nemusím eh, samozřejmě zde vysvětlovat, jaký by byl dopad toho, kdyby referendum dopadlo opačně. To by mělo své dopady na pozici celé Evropy vůči Ukrajině. Tedy moje otázka na vás zní, jaké plány má nizozemská vláda ve smyslu kampaně pro hlasování pro tuto smlouvu o přidružení v Nizozemsku. Plenkovič. Plenkovič. Thank you very much, Mr. Brock. Děkuji, pane Broku, pane ministře, děkuji za uh, Eh, vaše vysvětlení klíčových priorit. Já mám dvě otázky. Obě jsou jak citlivé, tak i významné z pohledu nizozemského předsednictví. Jedna se týká Bosně a Hercegoviny, druhá Ukrajiny a já zde budu hovořit jako předseda eh, delegace parlamentu EU pro styky s Ukrajinou. Hovoříte zde o chladné hlavě a velkém srdci v přístupu k unijním otázkám. Bosna a Hercegovina a Nizozemsko, tam je takový opravdu specifický vztah. Víme, že jsme v loni odhlasovali usnesení k 20. výročí události ve Srebrenici. Letos máme 20. leté výročí Daytonských smluv a rovněž se zde konají významné události. A zároveň se Bosna a Hercegovina rozhodla podat si žádost o přistoupení k EU. Jedná se o významný moment v vývoji jakékoliv země. A já vás prosím, abyste se podívali na tuto žádost seriózně, protože taková žádost je často něčím, co dokáže stmelit všechny skupiny v dané zemi. Rovněž je třeba adekvátním způsobem se k takovému milníku i postavit. Pak Ukrajina. Samozřejmě po sestřelení MH 17 a 219 smrtelných obětech. Je to velice citlivá otázka, ale my bychom vám rádi pomohli adekvátním způsobem debatu utvářet tak, aby eh, referendum dopadlo ve prospěch eh, podepsání této smlouvy, protože jak už zde kolegové předeslali, opačný výsledek by byl katastrofální pro celou Evropskou unii. Paní Piri? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaše slova. Jak už jste se zmínil, nizozemské předsednictví nebude mít eh, snadnou práci v nejbližších měsících. Já se chci zmínit o jedné konkrétní záležitosti, totiž o Turecku. Jak vyhodnocujete připravenost turecké vlády v současné době, aby ze své strany začala provádět společný akční plán týkající se migrace? Všichni se samozřejmě shodneme v tom, že Turecko je klíčovým partnerem, jde-li o spolupráci v otázkách migrace. A e, i kdyby se, a kdyby se tedy už podařilo e, vyřešit kypr, kyperskou otázku, e, ovlivnilo by to nějak otevření další kapitol 23-24? Evropská unie, včetně rady, zde e, příliš dlouho mlčí a zejména v ostatních měsících eh, nevíme, jak se situace vyvíjí. A pak ještě otázka, kterou zmínili kolegové. Eh, v kurdských regionech je situace opravdu naléhavá. Na jeho východě 300 tisíc lidí eh, bezdomova, přes, kteří se pohybují bez střechy nad hlavou. PKK 7 až 8 útoků pouze včera večer. Mm, útoků, jakoby, které se snaží um, pomstit v určitém smyslu turecké kurdské iniciativy. Jak chce nizozemské předsednice do toho vložit? Paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, v této sněmovně a já vám přeji vše nejlepší k vaší předsednické práci. Já se chci o třech zážitek. tři záležitosti, na níž podle mě záleží. Nedávno došlo k celé řadě podezřelých úmrtí v Rusku, včetně vysoce postavených eh, pracovníků bezpečnostních služeb. A včera jsme se dozvěděli o úmrtí disidenta Vladimíra Pribilovského, novináře. A můj dotaz zní, máte k tomu nějaký komentář? Já ještě stále vzpomínám na eh, své přátele, kteří umřeli ve Smolensku a chci se vás zeptat na MH17 a jaký máte eh, k tomu vztah a třetí záležitost, to je Gruzie. Tady totiž eh, vliv Gazpromu, který chce ovlivnit a pozměnit gruzínskou bezpečnostní politiku a politiku dodávek energie, jak se k tomu stavíte. A pak ještě rovněž chci podpořit to, co zde řekl kolega Plenkovič k Ukrajině. Thank you, President. Minister, um... Pane předsedo, pane ministře, já jsem pečlivě uh, Eh, poslouchala a také, co jste řekl i neřekl, jako Irán, Rusko a asociační dohoda s Ukrajinou, protože eh, nás čeká významné referendum u nás doma a možná proč nizozemská vláda řekla, že nepovede kampaň. Ano, my bychom měli si uvědomit, jak tedy eh, bychom přispěli k procesům tam exportovat stabilitu. No, to je dobrá věc, ale v praxi to moc nevidíme. Myslíte si, že zastavení vývozu zbraní do Saudské Arábie by byl konkrétní způsob, jak pomoci stabilitě, anebo jak eh, pomoci tomu, aby se snížila nestabilita na Středním východě? Třetí, za třetí, často vidíme úplný opak. Principy nejsou solidní, ale spíš takové, jak si na vodě. Především mm, obchod. Obchod často to je krátkodobý zájem pouze. A to je především případ Eh, urychleně uzavřené dohodě eh, se Tureckem o migraci. Mě zajímá vaše hodnocení stavu věcí. Víme, že v Radě neexistuje dohoda vůbec o prostředcích, finančních prostředcích, které budou potřeba. Já se ptám, jaké jsou překážky, které země mají problémy a proč asi souhlasíte s tím, že je těžké, aby Evropská unie tlačila na Turecko, aby vůbec plnilo tuto dohodu. A v neposlední řadě, jak je pravděpodobné vůbec, že Turecko bude schopno významnou měrou snížit tok migrantů, když oficiálně říká, že nemůže uzavřít hranice se Sýrií a my jsme i v Istanbulu nedávno viděli eh, ty hrůzné útoky a víme, že eh, eh, příslušníci Daeshu se takto dostávají do Turecka a víme, že to je velice slabá dohoda, která nepovede asi k velkým výsledkům. Paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu, já se těším na spolupráci s vaší vládou, ale Musím opět eh, navázat na to, co eh, řekla kolegyně z Argentiny ohledně referenda. Podle mého soudu to bude první referendum v EU, v oblasti EU, které přímo se dotýká vnějších zahraničních vztahů. A já si nemyslím, že vy jako příslušný ministr zahraničí, eh, že vy tedy eh, eh, byste, ne, by, eh, byste, byste ne, neměli hrát nějakou důležitou roli. Naopak, vy budete důležitým, nástro, důležitým aktérem, takže byste měl zajistit, aby to referendum nebylo zneužito jako nástroj. Samozřejmě nemůžeme se vněšovat do vašich interních záležitostí, ale poučme se z minulých chyb vaší předchozích vlád a když, se, když ty před, předchozí vlády také řekly, že nebudou vést kampaň. A potom, co když ta dohoda se nepodaří? To znamená, že Ukrajina a další eh, východní eh, sousedé budou v podstatě eh, odsouzeni k tomu, že budou žít, ve stínu Ruska. A ještě k Rusku. Jak by tedy, jak naložíte s tím eh, eh, interním vývojem? Teď je tam deset represivních zákonů, které se přijímají, které jsou velice, které útočí na svobody a bude tedy nizemské eh, předsednictví schopnost vrátit trend našich vztahů? I'm sure. Ano, já jsem si jist, že Určitě nizozemský ministr se bude snažit o pozitivní výsledek referenda, protože potom eh, by mu to dost tedy jak si stížilo život v době eh, předsednictví. Pan Korvin Mike. Děkuji, pane předsedo. Dobře. Pan Gunnert řekl, že nyní jsme jedině, jedinou demokraticky zvolenou institucí v Unii a že Evropský parlament může skutečně ovlivňovat evropské záležitosti. Pan předseda řekl, že teď jsme ve velice těžké době. Moje otázka zní, možná důvod té obtížné situace je, že eh, demokraticky zvolený parlament eh, má reálný vliv na evropské záležitosti. Děkuji. Hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti gospodinu ministru na uvod. Ja bih chtěla poděkovat panu e, ministrovi. Děkuji, že, děkuji za ten váš úvod. Já mám jednu konkrétní otázku, která se týká jeho východní Evropy, Bosny a Hercegoviny. Během vaše, vašem úvodu jste řekl, že nechcete že chcete exportovat stabilitu a nechcete importovat nestabilitu. Pokud je tomu tak, tak musíme k Bosně Hercegovině přistupovat inkluzivně a musíme poch, po, i pochopit geostrategickou situaci této země. Nedávno jsme oslavili, nebo pardon, jsme si připomněli 20. výročí Daytonských dohod, ale nezapomínejme ani na genocidu v Srebrenici. Proto si myslím, že jedna z priorit nizozemského předsednictví musí být akceptovat eh, přihlášku o členství Bosny Hercegoviny, tak dáme nový impuls institucím, eh, místním institucím a budeme na ně moci více tlačit, aby implementovali kritéria přistoupení. Eh, implementace reformní agendy bude zásadní, jak jste řekl, ale E, takto, když toto my akceptujeme, tak to ukáže, že důvěřujeme Bosně Hercegovině a že tedy zastavíme referendum v Republice Srbska. Takto chceme ukázat, že e, jsme pro evropskou orientaci Bosny Hercegoviny. Děkuji, děkuji, pane ministře. Já souhlasím se tím, jak vy jste tady mm, nastínil to dilema vyvážet stabilitu nebo e, dovážet nestabilitu. Ano, tím souhlasím, s tímto nastolením dilematu, protože ale mm, já bych chtěla se podívat na důsledky referenda ve vaší zemi o asociační dohodě s Ukrajinou. Já se ptám tedy, zdali eh, eh, vůbec vyřešíme tedy tu otázku vývozu stability a dovozu nestability, pokud budeme pořád obchodovat se Saudskou Arábií jako vždy? a e, i e, e, potom rozporuplný vztah s Tureckem a, jak řekla kolegyně Piry, a Libie. No vy jste vůbec se zmínili Libii. No Libie asi je teď nejhorší místo, pokud jde o vývoz nestability vůči nám, pokud to necháme jak to je. A nám se nepodařilo v době, když potřebovali pomoci, my jsme jim neposkytli a jsme ochotni to teď udělat, protože mm, teď nadešla chvíle, abychom mm, my potřebujeme eh, eh, zásadní eh, tedy CSTP politiku vůči něm a nikde ji nevidíme. Mm, a podívejme se, že Dáš ohrožuje tedy i tuto zemi. Libie, Libie v podstatě je místem podnou půdou pro Daesh. Ano, děkuji, pane ministře. Jak jste již hovořili kolegové o tom referendu, můžeme tedy vycházet z toho, že nizozemská debata také bude zahrnovat to, že vlastně vítězství uzavření dohody bude také vítězstvím stabilizační politiky a že vlastně eh, to rokoval vedlo k podpisu MH17, co se týká zprávy o těch hm, zahraničně politických příležitostech a to by bylo určitě zajímavé pro veřejnost, kdyby se mohlo o tom informovalo. Potom zde zazněly otázky ohledně CSTP, ohledně politiky v této oblasti jsou určité odkazy, že během vašeho předsednictví zde bude proces pro evropskou, zpracování Evropské bílé knihy o e, bezpečnostní a obrané politice. Mohl byste také o tom něco říct a ještě k Turecku. Považujete Turecko za klíčového partnera, v tom máte určitě pravdu, ale vlastně tento klíčový partner by také měl být popopisován ve světle celé té složité komplexní problematiky protože myslím si, že nesmíme zapomínat, že vlastně v, na jeho západě je něco jako občanská válka v Abakir a v ostatních oblastech více než 200 tisíc lidí uprchli z této e, oblasti z těchto důvodů a myslím si, že také k tomu by bylo potřeba říci pár slov. Děkuji. Pan Austričius. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Eh, všichni asi souhlasí s tím, že Ukrajina eh, má hodně vnitřních problémů a referendum ve vaší zemi, to bude další problém, vnější problém pro Ukrajinu. Může se tak stát. Myslíte si, že vaše vláda, vy se budete maximálně snažit, abyste vysvětlovali řádně občanům, eh, abyste přesvědčovali, abyste vysvětlovali pro a proti, asi pro budou mít nadváhu určitě. A máte nějaký plán B, pokud to mm, půjde směrem, který bychom si byli nepřáli? Máte nějaký plán B a můžete nám říci, jaký? A za druhé, Rusko. opět tedy v podstatě znamená, že pro e, e, E F, pro FTA, tedy FTA se stává problematickým tedy s našimi sousedy a já se ptám, do jaké míry ty smlouvy volného obchodu jsou důležité. A můžeme tedy nějakým způsobem třeba, jak si pohnat Rusko k odpovědnosti e, v rámci řízení ve VTO, protože e, třeba teď to ovlivňuje tedy naše vztahy s Ukrajinou, s Moldavskem, s Gruzií, a mm, summit NATO ve Varšavě. Máte nějaké plány, jak skutečně řešit otázky ze společné zahraniční bezpečnostní politiky, protože skutečně potřebujeme více této politiky? Minister, prezident. Thank you very much. Pane ministře. Děkuji panu Brokovi a chci poděkovat členům tohoto výboru za takový přehršel otázek. Všechny nesmírně závažné což mi umožňuje rovněž si udělat řádný obrázek pohledu na zahraniční a bezpečnostní politiku z Bruselu a rovněž na záležitosti, které se týkají rozšíření, což mi dává příležitost seznámit s nimi radu v nejbližších měsících. Formálně nejdříve, aniž bych se pouštěl do odpovědi eh, všech na všechny otázky. Předsednictví um, společné zahraniční a bezpečnostní politiky od Lisabonské smlouvy, od vstupu v platnost této smlouvy, už vypadá jinak ve srovnání s tím období předtím, protože my máme za úkol se soustředit na otázky týkají se rozšíření vnějších politik, na nichž záleží například vztahy s Turec, se vztahy s Tureckem, Jordánskem, Severní Afrikou a otázky migrace. A vše ostatní už má na starosti paní vysoká představitelka. Já samozřejmě rád obtovím na ty otázky, ale nechci je lézt do zelí a důležité je si to uvědomit. Nejde o to, že by nizozemské předsednictví nemělo žádný zájem o některé ty záždosti, které jste zmínili. Spíš o to, že máme přesně vymezené mnou oblast působnosti. Mnozí z vás opakovali má slova týkající se dovozu nestability a vývozu stability. Zejména v oblasti společné politiky obratny. Opravdu záleží na tom, aby do konce června, tedy do konce našeho předsednictví, vznikla solidní přesvědčivá strategie pro celou EU. Jsem přesvědčen, že ve světě, který se tak rychle na našich očích mění, a máme tolik různých, ať už mocností nebo silných vlivů na Evropu, jejíž vliv se neustále prohlubuje a my na ně nemáme žádnou přesvědčivou odpověď. Ne, jsme schopni reagovat. Nyní už nemůžeme reagovat pouze tím, že jako před několika lety vypracujeme nějaký dokument a potom uvidíme, co se s ním udělá případně, že budeme zkoušet nějaké různé strategie, které už jsme použili jinde. Ne, nyní se musíme semknout, vypracovat rychle něco přesvědčivého, mít přesvědčivou regionální politiku, například vůči Syrii, Severní Africe a několikrát zmiňovaném Balkáně. Rovněž je naše pozice jiná z pohledu toho, jak jsme například ve Valetě už hovořili o tom, že samotná Evropa vypadá jinak než například před několika lety nyní už nepřicházíme pouze se seznamem, co chceme. Nyní je to složitější, mnohovrstavně natější a politika i toho, kdo má moc, kdo je silný, je propojena s otázkou stability, nestability a toho, co se dostává k nám a co vyvážíme. Tedy unijní globální strategie týkající se společné bezpečnostní zahraniční politiky se vyvíjí transparentním způsobem, koncipuje a chceme docílit konkrétních cílů, které budou ladit s našimi politikami. Nyní konkrétně k vašim otázkám. Odpovím následovně. Za prvé, otázky týkající se rozšíření Evropské unie. Začnu záležitostmi, snad pan Preda to byl a jiní týkající Bosně vlastně Hercegoviny. Tady je důležité si uvědomit, že v loni rada už se chopila několika iniciativ, zejména z důvodu, které jste už zmínili, aby pomohla Bosně Hercegovině v jejich eh, procesu reform. Zejména to byla ta britsko-německá iniciativa, my jsme ji na radě podpořili, já se dokonce přesně vzpomínám, jak probíhaly ty diskuse. A to jim dalo určitý pozitivní náboj. Odráží se to i v těch zprávách, které hovoří o konkrétním pokroku v reformním procesu. Jsme si vědomi rovněž i zpráv bosenských médií, které hovoří o tom, že se Bosna podá přihlášku v lednu. Oni se se mnou spojili i bosenské orgány tento týden a právě s tím vzkazem, že se v nejbližší době budou snažit podat si přihlášku o členství. Pokud se opravdu bosenské, eh, bosenské vládní orgány k tomu rozhodnou, tak samozřejmě to obdržíme a poté to předáme eh, radě, diskusi ehm, jsme upřímní. Musíme, ano, my, já tam mám mnoho přátel, kamarádů, máme úzké vztahy, mé zemi na tom záleží, ale tady nejdříve to musí posoudit rada. Zda ta přihláška je věrohodná, zda skýtá dostatečný základ pro rozšíření a zda Bosna může prokázat eh, konkrétní pokrok v různých reformách, které jsou tou předvstupní podmínkou eh, z prosince. Tam mohu připomenout před měsícem naše závěry a tam to vše je. Mnozí kolegové se samozřejmě tážou i na proces rozšíření a Turecko. Tady musím v první řadě předeslat, že je to klíčová záležitost pro Evropskou radu v současné době. Co zde vidíme, že se nám jakoby svádí dohromady, je na jedné straně věrohodnost vyjednávacího postupu k přistoupení a Turecko, co by věrohodná přístupová země, a pak je tady otázka migrace. A vlastně v tom kontextu to zmiňovali všichni z vás a to mi připomíná, že opravdu tady musíme zajistit, aby jakákoliv dohoda, o níž se vyjednává mezi EU a Tureckem, bude opravdu provedena. No a pak se s tím váže, ať už formálně, tak možná spíš neformálně, geopolitický aspekt. V první řadě chci tady zmínit, že někdo tady poznamená, Turecko se stává druhou Syrií. No, svoboda tisku tam chápu vaše obavy o e, ochranu lidských práv, základních svobod v Turecku. Budeme je zmiňovat e, nikoli pouze bilaterálně, ale i formálně na, z pohledu EU. A z pohledu přistoupení to rozhodně bude vždy záležitosti zcela klíčovou. Pak e, nějaké příklady, zářné příklady. Tady Turecko musí mít ambice k tomu, aby přijímalo, akceptovalo evropské hodnoty a rozhodně v tom smyslu by dávalo smysl otevřít eh, ty kapitoly 23-24, které se přesně ta týkají právního státu a komise vypracuje přípravnou zprávu, tak toto chodí. Eh, zatím je vše blokováno Kyprem a nemohou být tyto kapitoly otevřeny, dokud je Kypr bude blokovat, ale k tomu se ještě dostanu právě k řešení kyperské otázky. Komise sama vyjádřila eh, svoje, svou snahu zakončit ty předvstupní práce, ty přípravné práce a rovněž Turecko má samo ještě ke kapitolám 15, 23, 24 a 26 se vyjádřit do jara ze své strany a my se přesvědčíme, zda bylo vše splněno, tak aby se mohlo vyjednávat. Ale vše bude záležet na postoji celé rady a rovněž i na výstupech z komise a Turecko rovněž musí být ochotno se posadit ke společnému stolu. Otázka lidských práv a e, otázka kurdská, tedy jeho východ. Tady souhlasím s těmi, kteří vyjádřili své obavy naléhavě potřebujeme klid zbraní a obnovení mírového vyjednávání. A tady volám na všechny strany, aby se do toho vložili. Zejména jde o turecké občany a velkoplošné ničení eh, statků, hmotných statků, ale i eh, nové vlny utečenců. Vím, že šlo i o zabíjení civilistů, o lidi, kteří nemají přístup k vodě, eh, přístřeší, lékařské péči, dokonce i školy jsou zavírány. Hmotné a hospodářské poškození je velice vážné, takže situace je vážná zejména pro civilisty, kteří žijí v těchto oblastech. No a turecká vláda samozřejmě má právo zasahovat proti teroristickým útokům potenciálním včetně těm z DKK, no ale vše musí být úměrné a ochrana lidských práv musí mít přednost. Rada opakovaně volá po klidu zbraní, mm, chce nastolit znovu vyjednávání a obrací se na Turecko eh, s těmito žádostmi, tedy já nemohu než souhlasit eh, s těmi, kteří se vyjádřili obavy a budeme i sami proaktivní. Ke Kypru. Tady jsem se chtěl zmínit, že doufáme, a to je ta otázka, zda to je pouze naděje, anebo zda se konkrétně dá vyřešit vše do konce našeho předsednictví. Z optimického optimistického pohledu mohu říci, že jsem obdržel telefonáty o některých významných eh, činitelů. Už máme komunitní lídry, kteří jsou ochotni vyjednávat a díky tomu se může i přímo do toho vložit Evropská unie. Otázka Severního Kypru, otázka týkají se AKY, postavení v Evropě Severního Kypru, to jsou záležitosti, na nich záleží právě v té poslední fázi. Tam doufáte, že vše dobře dopadne, ale záleží na tom, aby tam ta podpora zůstala na místě a my uděláme, co bude v našich silách, abychom pomohli Kypru ke sjednocení právě jako předsednictví a e, abychom naplnili závěr Rady ke Kypru. Pomůže to jak regionu, tak celé EU, pokud se ta záležitost dá vyřešit. Komise samozřejmě vím, rovněž velice tvrdě pracuje. Vím, že osobní představitel pana Junkara přímo na Kypru působí. Několik slov nyní k migraci. To je samozřejmě jedna z klíčových, pokud ne, ta opravdu rozhodující oblast, která nás zajímá, kterou se zabýváme denodenně. Rovněž i tuto oblast mnozí zde zmínili. Vzájemná důvěra mezi zeměmi, vzájemná ochota dospět ke společnému postoji. Víme, že je tam mnoho složek. Některé z nich jste sami zmínili. Ty rozhodující tři, pan von Balen snad je zmínil. Posílení externích hraničních kontrol, abychom byli schopni provádět řádné rozlišování potenciálních opravdových přesvědčivých žadatelů o azyl a těch, kteří na azyl právo nemají, a pak spolupráce v rámci uvnitř Evropy, abychom nakonec vše nesnížili ten společný jmenovatel na úplnou nulu, ale na, naopak, abychom šli směrem nahoru a abychom předcházeli humanitárním krizím. A třetí ten rozhodující činitel, ten souvisí s vyjednáváním s Tureckem, totiž ta facilita eh, pro migranty, pro uprchlíky v Turecku. Bohužel to, že Turecku pomáháme i finančně, zatím nedospělo k tomu, že máme menší příliv uprchlíků, ale tady rozhodně nemůžeme mít žádné iluze. Paní Mogherini to opakuje, musíme každodenně přispívat k posilování mírového procesu v Syrii. Já jsem v neustálém kontaktu s panem Mistorou z OSN. Tam je opravdovým zádrhelem ten přístup humanitárních organizací. Já jsem osobně byl zcela šokován tím, jak to vypadalo v nedávné době. Za celé dva roky jsem nic takového neviděl i e, dokonce, když se o tom hovoří, tak se zdá, že civilisté, že to je někdo, na kom vůbec nezáleží. A není prioritní přístup k různým oblastem v Sýrii je absolutně klíčový. Samozřejmě, že i OSN bude spolupracovat s různými evropskými státy. To je priorita první třídy a vyžaduje to pozornost všech zemí, které deklarují, že chtějí spolupracovat a že mají zájem na mírovém procesu, včetně Ruské federace, včetně Iránu. No a i jiných. Tady opravdu je to otázka bytí a nebytí. My samozřejmě ten mírový proces v Syrii podpoříme. Stejně jako vy, nám dělá starost vztah mezi Iránem a Saudskou Arábií a tam hm, vysoká představitelka je velice aktivní, my ji budeme podporovat ale to už je takový doprovodný motiv. Nyní přistoupení Turecka. Na samitu EU s Tureckem jsme se dohodli, že je to klíčová záležitost. Nizozemské předsednictví už eh, se snaží oživit všechny prvky akčního plánu, včetně té facility pro uprchlíky a přesun oprávněných žadatelů do EU, ale to se bude dít pouze pokud ustane příliv nelegálních migrantů z Turecka. Dále Turecko musí zlepšit eh, své přijímání syrských uprchlíků na půdě Turecka, včetně humánní zacházení a respektování lidských práv uprchlíků a monitorování těch smluv eh, a těch ustanovení v tom akčním plánu je na čem záleží nejvíce. Otázka ochrany hranic jako další. Jak víte, týkala se ho Evropská rada v prosinci, dosáhli jsme dohody, doufáme, že se to dá posunout dále už do sféry rozhodování. Jedná se o jednu z největších, nebo největší prioritu v našem předsednici. Musíme nalézt rovnováhu mezi suverenitou jednotlivých národů a společnou odpovědností ochrany evropských vnějších hranic pár záležitostí o některých dalších zemích a situaci v nich, na něž jste se tázali a rovněž na otázku nizozemského referenda. Myslím, že to byl pan Bilder, který se ptal na vztah, vztahy EU a Izraele. Tady v prvé řadě řeknu, že dopis vysoké představitelky týkají se etiketace výrobků, označování výrobků, eh, které pocházejí z okupovaných území, na něm záleží, nám všem, protože tam u toho označování jde o jasno, jak pro výrobce, tak pro spotřebitele, důležité je, že země to provádějí a chci k tomu říci, že to vůbec není propojeno s žádným bojkotem, nemá to nic co dočinění s bojkotem a rozhodně ani rada nemá zájem na bojkotu izraelských výrobků. Jedná se o velice složitou situaci, která mění parametry izraelsko-palestinského konfliktu, kde stále ještě ty otázky neodcházejí, nemění se, zůstávají stejné. Stále ještě nejsme blíže řešení situace. Chceme, aby se dále vyjednávalo, ale vše se dostalo opravdu do úzkých. Paní vysoká představitelka se tam snaží aktivně zasahovat v té věci. Ale žádnou propagandu, antisemitismus eh, či vysvětlování, ehm, negativní vysvětlování té etiketace na tom zájem nemáme. Otázka Ruské federace. To zůstane rozhodně takovým klíčovým aspektem u všech našich úvah a debat. A v tom ten aspekt eh, Ukrajiny a dohoda, druhá minská dohoda, sehrávají své místo. Já vím, že pan komisař Hahn, vysoký představitel předsednictví rovněž, se bude zaprvé snažit podpořit eh, proces reform, který zajistí konání místních voleb, a to řádným způsobem a v souladu s principy ukrajinských zákonů. Důležité je podporovat reformní proces na území Ukrajiny. Na Ukrajině byl růst velice negativní za poslední dva roky. Procházejí i nesmírně obtížným mm, mm, obdobím z pohledu ukrajinských občanů. Pan Hilkin rovněž se se mnou sejde a tady stabilizace Ukrajiny je klíčová. Stabilizace situace v zemi. A nyní k referendu. Otázka, že nizozemská vláda by nevedla žádnou kampaň. To není pravda. My se snažíme velice aktivně zmiňovat o otázce referenta. Jak víte, otázka referenta to je demokratický nástroj, ke kterému jsme sáhli i my. Tak to je to i v jiných zemích. Máme na to zákon. 400 tisíc občanů vzneslo petici vyžádalo si toto referendum týkající se dohody o přistoupení s Ukrajinou. Používáme tohoto nástroje poprvé a proto se to stalo součástí ratifikačního procesu v Nizozemsku. Jedná se o poradní hlas a na základě jeho výsledku se bude nizozemská vláda muset rozhodnout, jak pokračovat a jak konzultovat s parlamentem. Ale velice si vážíme veřejné diskuse k této záležitosti a určitě i vy, kteří máte rádi demokratickou debatu, víte, o čem mluvím my podtrhujeme význam dohody o přidružení, proto jsme ji i podepsali. Já jsem to sám hájil v parlamentu i v senátu, že dohoda o přidružení znamená prohloubení hospodářské spolupráce v mnoha oblastech i politické spolupráce s Ukrajinou, aniž by Ukrajině bylo konkrétně nabízeno členství ale opravdu je důležité pomáhat Ukrajincům zavádět právní stát, modernizovat ekonomiku, pomáhat v občanské společnosti, ve tvorbě nástroje občanské společnosti a rovněž stabilizovat situaci na východě země. Intenzivnější obchodní spolupráce s Ukrajinou, na ní rovněž záleží. I to neustále opakuji. To je země, která má 45 milionů obyvatel, tedy jakékoliv prohloubení obchodních vztahů prospěje jak Nizozemsku, tak i ostatním evropským státům. A my budeme takto na, e, v samotném Nizozemsku argumentovat i nadále. Budeme se snažit vysvětlovat, o co jde při takové dohodě o přidružení a myslím, že i mý kolegové v tomto smyslu budou se diskuse účastnit. Rovněž zde to zajímá i parlament. A parlament samozřejmě eminentně zajímá výstup z referenda, ale u každého referenda samozřejmě jde v prvé řadě o e, něco, co se odehrává v rámci dané země, co zajímá e, občany kteří v té zemi žijí a je to právní záležitost. Z toho pohledu. Otázka týkající se Ruska, paní Fotika, úmrtí Vladimira Pribilovského. Ano, samozřejmě, že o něm víme. Víme rovněž, že záleží na rozkrytí celé kauzy. Otázka lidských práv v Rusku je něčím, co zajímá nás všechny. Otázka zabití e, pana Němcova. A e, ve vztazích s Ruskem to sehrává důležitou úlohu, takže kdykoliv e, s Ruskem hovoříme, vždy pohlížíme na vývoj situace v oblasti lidských práv. A nyní. VTO Tady to spíše spadá do um, oblasti uh, ředitelství pro obchod. Obrátím se na pana ministra Pluma, který o tom pohovoří na 25, 25. Eh, ledna a který to bude rozebírat. To už jsou otázky spíš obchodní povahy. Dále, pane předsedo, zde zaznělo několik dalších otázek referendum to už jsem probral, přidružení Ukrajiny a význam této dohody ano, důležitost prosazovat akční plán s Tureckem a všechny aspekty, ještě musíme zohlednit, to už jsem probrat. Otázka MH17. Tady si cením projevu solidarity, které jsme obdrželi nikoli pouze ze strany rady, ale i ze strany parlamentu. Nyní jsme na etapě neustálého ještě šetření, prošetřování tohoto příšerného útoku po prvním stádiu, kde opravdu bylo nesmírně obtížné um, dostat na území Nizozemska ostatky obětí i všechny části letadla, my, no nevím, zda bych měl říkat my, protože tam se tím zabývá Německá, Nizozemská rada pro bezpečnost, což je nezávislý orgán. Tedy zabývá se nyní šetřeným původu eh, tohoto sestřelení a vše se koná za dohledu soudce. Bohužel, když jsme chtěli to probírat v rámci společného vyšetřovacího týmu červenci ještě se zeměmi, tak to Ruská federace vetovala. My jsme ale se nepřestali snažit, protože šetření z pohledu našeho státního zastupitelství je velice důležité a v nejbližších měsících společně se všemi zeměmi, kterých se to týká, rozhodneme o optimálním mechanismu stíhat zodpovědné, ať už to bude na národní půdě, anebo to bude tribunál skupiny zemí a v závislosti na přesné povaze šetření a výstupu z tohoto šetření se brzy rozhodneme se všemi kolegy, na nichž záleží, který se to týká. Nyní energetická unie, energetická politika. Je mi velice dobře známo, kam jsme dospěli a jak se rozhoduje z pohledu principu energetické unie, že musí být dodrženy. Což znamená na jedné straně, že taková unie by měla zlepšit naši energetickou soběstačnost, případně jistotu, rovněž to, že se snažíme přesouvat k čistší energii v rámci Kodaně už to bylo rozhodnuto, ale zároveň, že zachováváme principy hospodářské soutěže, že se to vše odehrává v souladu s našimi hospodářskými principy a že zároveň snižujeme závislost na jednom většinovém dodavateli. Tedy musí být vše naplněno, aby strategické aspekty energetické politiky nikoli pouze v Evropě byly naplněny. Týká se to právě i jiných zemí, jako například Gruzie, která zde byla zmíněna. Další otázka Saudské Arábie. Tam rovněž se snažíme proaktivně zasahovat, například Evropská unie se oficiálně vyjádřila k těm um, eh, rozsudkům smrti, um, tam i Frederika Mogherini to zcela jasně řekla, že nechceme, aby to vedlo k eskalaci situace v celém regionu a vývoji zbraní. Tam musíme zajistit diskuse v koarmu a uvědomit si i, jak tato sněmovna přistupuje k otázce a já se o tom zmíním vysoké představitelce. Záležitost spojená s Libií. Tady samozřejmě um, už jsem sám se zmínil. Všechno, co nám dělá starosti, nemohu zmínit, ale ano, externí politika, rozšiřování, to nám hlavně spadá do agendy, ale když jste už tedy Liby zmínili vy, i my se tam snažíme aktivně působit. Tam nedávno jsme zaznamenali první malé krůčky směrem k nějakému pokroku. Pan Köbler rozhodně aktivně na této složce pracuje. Ehm, první to se týká Maroka to už bylo podepsáno, není se to musí provést, ale v reakci na otázku paní Gomez. Ať se už dále stane cokoliv, je těžké předvídat konkrétně, ale je klíčové, že v otázce společné zahraniční a bezpečnostní politiky budeme působit jak na humanitární ploše, tak i na ploše bezpečnostní a já rozhodně souhlasím s vámi, v kontextu SSR. Eh, v Libii máme tolik různých milicí, že je to opravdu obtížné si volit partnery k vyjednávání. Ta destabilizace se tam za dlouhá léta prohlubovala. Což mě přivádí asi už na konec toho dlouhého seznamu. Odpověděl jsem snad na většinu, pokud ne na všechny vaše otázky a doufám, že můžeme v takovéto diskusi pokračovat, ale zejména externí politika a rozšíření je nám nejbližší. Thank you very much for this two doors and especially also about enlargement. Ano, děkujeme a především Eh, že se, se zaměřil na rozšíření a já doufám, že naše spolupráce bude dobrá. Přejeme hodně úspěchu. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, takže prosím, abyste tedy ukončili hovory, pan, pane Donžone, děkuji. Za, začneme nyní slyšení. Takže začneme paní. Hm. Globální strategie, cesta vpřed pro EU a chtěl, chtěl bych zde přivítat naše tři experty, kteří, a to pana Štefana Léneho z Carnegie Europe, který s námi spolupracuje a už dvakrát v rámci rady jsme se s ním setkali, zastupuje Rakousko, potom paní Culína, která byla profesorkou v oddělení na katedře politických věd a v, v, v, v Litvě a tak, v, v Lotyšsku. A potom paní Kamila Gra, paní Kamil, jo, pana Kamila Gra, který je zástupce ředitelem e, nadace pro strategické výzkumy z Paříže. Takže děkuji, že jste dnes mezi nás přijeli. Jste mazorujete vlastně pod dohledem paní Alio Marie. Takže má, myslím si, že máme velice důležitou zprávu před sebou ohledně záměru paní Mogheríny, k tématu globální strategie Evropské unie, která bude předložena na radě v červenci. Je to červnu tedy, pardon. Je, dám tedy slovo paní Kaně Kalněte, aby vyjádřila naše stanovisko a také vyjádřila se o směrech, jakým chceme jít parlament a Evropská unie má mnoho strategických partnerů, ale žádnou strategii, alespoň tak se to někdy říká. Takže doufám, že nám budete moci pomoci, abychom mohli si stanovit ty potřebné priority abychom měli skutečnou relevantní zahraniční politiku, naše sousedství, aby se posílila a myslím si, že je důležité nejen z hlediska dalšího vývoje, ale abychom si uvědomovali, že eh, je potřeba zvýšit důvěryhodnost také v oblasti bezpečnostní a obrané politiky a aby se tedy, abychom měli k dispozici odpovídající nástroje. Takže paní Kalněte, prosím, mohla byste udělat krátký úvod? Dávám vám tedy slovo. Uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, vážení experti, kolegové. Chtěla bych poděkovat expertům, že eh, přijali eh, pozvání, aby s námi se podělili o svoji globální strategii k bezpečnostní politice jsme si vědomi, že vytvořit globální strategii v EU to vůbec není eh, snadné, ale je to užitečné. Proč? Poněvadž eh, protože eh, pořád ještě tedy Eh, podle skeptiků eh, eh, evropské principy mm, těžko udělají z Evropské unie strategického partnera. Proto mm, snahy paní Morgariny jsou chválihodné. Doufejme, že vypracuje tuto strategii do června 2016. Ona proto zahájila velké připomínkové řízení v členských státech, byly vytvořeny think tanky, konzultují se parlamenty. Evropský parlament také přispěje k celému tomuto procesu a s potěšením eh, jsem přijala funkci zpravodajky k této strategii. Kolegové i právě jste eh, viděli zprávu DAF, o kterém se bude diskutovat v příštích měsících ve výboru AFET a já doufám, že vytvoříme solidní dokument, který bude reflektovat postoje parlamentu k budoucí globální strategie EU a že to odsouhlasí drtivá většina na dubnové plenárce. Chci poděkovat kolegům ve výboru, kteří e, přispěli k návrhu zprávy a e, především chci poděkovat Michelle Aliomary za e, vynikající příspěvky k návrhu zprávy a doufám, že tato globální strategie se zaměří na celou řadu priorit a proto v tomto návrhu zprávy navrhuji, abychom se zaměřili na tři. Za prvé, e, e, obhajovat evropské státy, hodnoty, společnost. Za druhé, stabilizovat evropské e, sousedství. A za třetí, Evropa, Evropská unie se musí stát silnějším, silnějším aktérem ve, při vytváření světových pravidel. Eh, zahraniční politici v Evropě musí velice střídmě, eh, vážlivě zvážit eh, tyto cíle a musí mít vůli pro vytvořit Evropu, která bude schopná řešit výzvy ekonomické, vojenské a jiné. Já tedy bych chtěl apel zde poděkovat našim expertům a chci, aby nám řekli, jaké si myslí, že jsou priority podle nich a jaké jsou ty realizovatelné cíle naší zahraniční politiky. Samozřejmě to je už se propojeno s našimi vnitřními politikami a rozhodováním. Eh, bez eh, jasné, realistické vize, nebudeme schopni řešit problémy a změnit je v příležitosti a tak se nestaneme lídrem na globální scéně. Děkuji ještě jednou za pozornost. Now we come. Nyní přecházíme k diskusi. Pan Lejne, vy jste první na mém seznamu. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, děkuji paní Kalněte, dámy a pánové. já jsem požádal, abych komentoval jeden prvek vašeho návrhu zprávy, totiž strategie, jak by mohla přispět ke stabilizaci oblasti sousedství EU, což je vlastně eh, klíčové od samého začátku, jak eh, ať tematicky nebo z pohledu regionálního na té strategii záleží. EU je klíčovým hráčem v mnoha ohledech, ať už multilateralita, obchod. Na druhé straně v mnohých ohledech se jedná o regionálního hráče. Klíčové zájmy leží právě v regionu a rovněž i aktivní účast na zahraniční politice má často regionální povahu, tedy například e, jaderná otázka EU e, sehrává méně rozhodující úlohu v Severní Koreji, aktivnější úlohu v Iránu, no a musíme tuto regionalitu brát v potaz. V ideální situaci bychom samozřejmě e, tu strategii sepsali a ve druhém stádiu bychom zvážili externí politické dimenze a takové přidružené strategie bychom z toho odvodili, které by se soustředily na konkrétní kroky. Ale jelikož máme zde EU, ono to někdy běží opačně. Celá řada strategických e, iniciativ už měla místo, než jsme tu globální strategii dokázali dát dohromady a zejména v listopadu už byla um, představená strategie sousedství. Ono je lepší pokračovat od obecného ke konkrétnímu, zde to běží opačně, no ale co se dá dělat, rovněž paní Mogherini často protikladným způsobem přistupuje k různých záležitostech, tam si záležitosti protiřečí, no ale je i mou, mým úkolem to analyzovat. Ta revidovaná strategie je velice zajímavá tím, že se odchyluje od té původní. Totiž ta původní vznikala v době, kdy si Evropská unie věřila, nebyla moc nastavená na zájmy eh, propojené s zahraniční politikou, spíše jí záleželo na e, pomoci v transformaci sousedních zemí, aby se z nich staly právní státy, aby to byli dobří obchodní partneři, demokratičtí a pokud ano, tak budou moci se účastnit evropské integrace. Tento koncept byl založen na silném uh, trochu přehnaném vyhodnocení naší schopnosti ovlivnit věci a nedostatečném či podceňování naší síly existence a ovlivnění, automatickém ovlivnění sousedských regionů. Nyní se vše přesunulo a z pohledu té měkké síly nyní hrají první housle právě regionální partneři. Migrace, terorismus mění Evropu mnohem silněji, nežli Evropa dokáže měnit tyto regiony. A to samozřejmě má vliv na přistupování i k integraci. A hodnotou tohoto nového dokumentu je, že to uznává, že tu realitu pojmenovává, nedefinuje dlouhodobé strukturální cíle, ale potrhuje tu Ležitost nastolit stabilitu a že nastolení stability musí patřit k unijním prioritám na nejbližších eh, pět let na to období. Eh, ke stabilitě je třeba přispět v celé řadě různých eh, regionů, ale kontext politiky sousedství propojený s otázkou bezpečnosti, to je rovněž určitá novinka, tedy boje, boj s terorismem, převaděči, poradit si s otázkou migrace, to jsou zážitky ve svém zmíněni. zmíněny. A další záležitost. Konečně už se rozlišuje. Totiž otázka, že bychom měli mít univerzální seznam priorit, který se týká všech 16 států, to už bylo v podstatě opuštěno. Je jasné, že ta původní koncepce rozšiřování v verzi light, že to už je použitelné pouze u několika málo zemí. U většiny zemí musí být sepsány konkrétní akční plány založené na vzájemném eh, oblastěch vzájemného zájmu a budou prosazovány individuálně a každá jiným tempem a to už je do budoucna asi stabilizovaná koncepce. Musíme mít rovněž více flexibility z pohledu financování, lepší strategie, jak těm zemím pomáhat a přesvědčit i jejich občany, čili ty trastové fondy a tak dále. Další aspekty které už mně nepřipadají tak šťastné, totiž opatrné distancování se, čili tam často jde o politiky, které se nám nepodařilo prosadit, ale nemáme přesvědčivou strategii, jak prosazovat naše hodnoty v těch zemích do budoucna. Ani se tam nehovoří, jakým způsobem vtáhnout tématicky do debaty samotné eh, občany těch sousedských zemích. Není pochyb tedy o tom, že e, evropská strategie musí doplňovat e, v mnohem i to, co se zatím neděje. Je ale jasné, že se jedná o krok správným směrem. To, čemu často říkáváme realpolitik. Ale zda to pomůže do budoucna jako něco, co se dá prosadit, no zatím pochybuji. Zda to bude znamenat konkrétní rozdíl do budoucna v přístupu, například financování. Není tam žádný náznak, že se změní ta částka 15,4 eh, miliard, kterou máme k dispozici. To už bylo v tom předchozím finančním období, to se nebude měnit a v mezidobí potřeby těch regionů, ať už z důvodu eh, krize na Ukrajině, v Libii a tak dále, se zvýšily Tedy pokud se tím nebudeme zabývat, tak utrpí věrohodnost. Druhá věc, pokud to chceme brát opravdu vážně, potřebujeme chytré státní zaměstnance, zaměstnance komise, které ty šité na míru plány budou s každou zemí konkrétně vyjednávat. A to rovněž dodáte implementaci na věrohodnosti. Bude mít komise k dispozici více těchto lidí? No to je otázka. Zatím se hovoří o tom, že je o to musíme přesvědčit. Tedy to nepřidává na věrohodnosti. Třetí věc. Členské zem, státy sice oficiálně prohlašují, že jsou pro e, takovouto strategii sousedství, ale v praxi k tomu vůbec nepřispívají eh, e, a proto se z toho stává spíš technokratický proces a neovlivňuje situaci tou měrou, jak jsme doufali, že to bude vypadat. E, zda se to změní na základě toho dokumentu, no tady žádné důkazy o tom nemáme. A pokud se tážete, co je klíčovým přispěním strategie e, na to, jak postupuje paní Mogherini, tak e, odpověď zní, rozhodně už nepotřebujeme chytřejší dokument, i kdyby byl super chytrý potřebujeme politický proces, který už s konečnou platností přesvědčí hlavy státu, šéfy vlád, že se do toho dají, že si vyhrnou rukávy a půjdou do práce. Že všichni přispějí k tomu, ať už po otázce z pohledu financí, z pohledu angažovanosti členských států, aby to, že chceme učinit naše sousedství stabilnějším, si každý stát vzal na sebe a přispěl svým dílem. Tedy to, že ta strategie bude středobodem naší strategie, je důležité. Ale pokud nemáme co říci o zmatku na Středním východě, o krizi eh, v utečenecké krizi, pokud nebudeme zároveň se vyjadřovat eh, k otázkám aktuálním, tak ten dokument nebude mít žádný význam v praxi. Zatím to vypadá, že opravdu e, to je pouze byrokratický, technokratický proces. My z toho musíme udělat e, živoucí prout. A já jsem rád, že paní Mogherini se ujala úkolu e, ten dokument připravit, aktualizovat. Rovněž se to konzultuje s občanskou společností, s odborníky z členských států, dokonce i s jinými odborníky z jiných států. To pokračuje velice zárně, ale čeho jsme nedosáhli. Nemáme eh, ten hybný moment, nemáme eh, to nadšení, které by umožnilo udělat eh, z, těchto, z této mrtvé litery na papíře nějaké teorie ten živoucí strom praxe. Děkuji, říká předseda, jako další paní Sanita Oculína. Thank you, actually, Rob. Děkuji. Já jsem měla být až třetí v řadě, ale nevadí. Jak můžu hovořit jako druhá. Děkuji, že jste pozvali že jste nás pozvali, abychom mm, vám řekli názory na globální strategii které, a, na, a na návrh zprávy, mm, kterou připravuje kolega Kaněte. Také jsem byla pozvána spíše, abych se eh, spíše zaměřila na eh, ty otázky, které se týkají naší odolnosti, ale eh, zmíním ještě další věci. Globální strategie, to je dokument, na který jsem čekal už dlouho. Když se podíváme na politickou výkonnost, politické výsledky našeho nejdůležitějšího partnera NATO, tak tomu se podařilo mm, svůj strategický materiál eh, předložit eh, eh, dříve, včas. A my pořád pracujeme s dokumentem z roku 2003, který samozřejmě znamená, že je to velký kompliment těm autorům, protože vydržel tak dlouho, ale každý dokument musí vycházet z vyhodnocení mezinárodního prostředí a když byl tento dokument připravován, tak mezinárodní prostředí bylo docela přátelské, eh, kdy různé země se spíše snažily o partnerství, o spolupráci. Bohužel dnes žijeme ve velice nepřátelském prostředí. Já bych chtěla být optimistka a říci tady, že za dva roky mezinárodní prostředí opět bude přátelsky nakloněno, že se situace zlepší. Bohužel spíše musím být pesimistka a říci, že po určitou dobu budeme žít ve velice nepřátelském prostředí, což znamená, že musíme mít společné postoje, které budou zakotveny v různých dokumentech, ale znamená to i kroky. A teď přicházím k druhému bodu, a to jsou určité principy, které podle mě jsou rozhodující pro novou strategii která eh, musí eh, být funkční a operativní. Dovolte, abych zmínila pár. První, velice důležitý princip je konsensus, eh, harmonie, soulad mezi hodnotami a zájmy. Tady si velice cením postoju paní Mogherini, která několikrát na nejrůznějších fórech zdůrazňovala, že Evropská unie si vede dobře, pokud jde o e, své hodnoty, o hodnoty, které implementuje, prosazuje, ale bohužel není moc dobrá v tom, jak definuje své zájmy ve světě. Ano, můžeme říci, existuje určitý, určité množství definovaných zájmů, ano, ale na mezinárodní úrovni země spíše mají tendenci, že operují podle svých zájmů. Hodnoty často bývají součástí těchto zájmů, ale eh, ano, zájmy přispívají hodnotám a naopak, ale někdy je tedy těžké vůbec, aby občané vůbec pochopili, jaké zájmy Evropská unie chrání a prosazuje na mezinárodní scéně. Tudíž definice zájmu eh, musí, eh, je důležitou věcí, kterou je třeba udělat v příštích letech. Druhá věc, kterou bych nazvala 4C, 5C nebo podobně, ale to jsou, to je ta mantra, to jsou ta slova, která neustále se opakují, eh, objevují se v různých dokumentech, ale bohužel eh, ta klíčová slova často jsou pouze na papíře. Tady jde o spolupráci, koordinaci, kohezi, soudržnost, kontinuitu, konsistentnost a mohla bych pokračovat a pokračovat s těmito C. Máme tedy společnou bezpečnostní zahraniční politiku, obranou politiku, ale tyto politiky pořád jsou velice roztříštěné, takže těch 4 či 5 C je, jsou důležité prvky pro implementaci strategie. Třetí princip, který bych chtěla zdůraznit, je rovnováha. Rovnováha, vyvážený přístup k řadě témat spojených s, s naší společnou zahraniční bezpečností a obranou politikou. Je to východní partnerství, jižní část evropského sousedství, takže ono by bylo eh, těžké zároveň hovořit o finančních restrikcích a eh, eh, finančním nátlaku a mm, mm, geografických zájmech Evropské unie. Další spojené s rovnováhou je vyvažování evropských a národních zájmů. Třetí rovnováha, to je rovnováha mezi politiky a společností tady se tady dostávám ke čtvrtému bodu krátkého expoze. To je otázka, jak položila nám paní Kaněte a ta se týká, jaké by měly být priority. Nemělo by jich být mnoho, ale na co by se měla naše zahraniční bezpečnostní obraná politika zaměřit. Priorita číslo jedna podle mě. Klusk, úzké, úzké vztahy s NATO, nejrůznějšími formami, ale předpokládám, že abychom skutečně přešli od těch aktivit ad hoc k systematickému dialogu, tak by se to mělo opírat o nové typy dohod. Formalizace vztahu mezi EU a NATO. To bude znamenat, že se zbavíme všech těch výmluv, eh, proč eh, tyto dvě organizace hledají vlastní cesty, často pouze. A mm, tedy širší partnerství je důležité. Pokud budeme mm, pokračovat s další prioritou, a růz, tak e, úkol číslo jedna je spojen s, s, s bojem proti terorismu. Je těžké implementovat tento úkol bez e, pomoci NATO hovoříme o e, prioritách e, e, zvládání krizí, takzvaný krizový management. A tady jsem my máme velké zkušenosti, pokud jde o civilní ochranu, pokud jde o různé typy podobných krizí, ale to je, to mm, má i na to. Takže teď jde o to, budeme dublovat, jak by mělo by vypadat rozdělení úkolů. A ještě než přejdu k té odolnosti, rezilienci, tak mm, eh, ještě musím zmínit toto. Dámy a pánové poslanci, poslankyně, když se podíváme na evropský rozpočet, tak eh, eh, takže výzkum, tam došlo k velkému poklesu. Prosím, požadujte, aby aby eh, jaksi vědci, odborníci, analytici, aby to, co předkládají, aby bylo politicky relevantní. Často oni produkují eh, studie za miliony a miliony, které bohužel politici nemohou aplikovat eh, v praxi. Takže to je strašně důležitá část. A teď rezilience nedávno, nejenom Evropská unie, ale řada dalších organizací, včetně NATO a Spojených národů, zmiňují eh, tu koncepci resilience. Já nebudu tady detailně tuto koncepci rozvádět, ale klasicky to znamená, že často to politici jaksi eh, si vypůjčili z ekologie což eh, eh, tedy reakce člověka na změny v ekosystémech. A mm, takže pak se to adaptovalo na eh, subjekty, jaksi, které nejsou lidského původu a rozšířilo se to tady na jiné sítě, jiné kontexty. Já chci toto to, za to rezilience to bychom měli vnímat nejenom z pohledu adaptace, tedy tato odolnost nejenom z pohledu adaptace, ale musíme se na to podívat proaktivně, to znamená schopnost jednat sám za sebe a jednat za ostatní. To je schopnost budovat nejenom jak si, jak si jít v závěsu, ale eh, vytvořit kreativní Eh, politiku, a která bude adaptovatelná, i ty rozhodovací procesy budou podobné. A nakonec, skutečně si cením toho, že ten dokument obsahuje i obrané aspekty, protože to je v zájmu evropských občanů, eh, aby byli chráněni a aby měli evropskou obranu. V tom přeji hodně Eh, úspěchu v Evropském parlamentu. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše pozvání. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto slyšení a že mohu nadále spolupracovat s Evropským parlamentem na těch otázkách globální strategie Evropské unie. Rád bych začal možná několika předběžnými připomínkami ohledně prostředí, než budu hovořit o těch schopnostech a prioritách, které se mi zdají nezbytné. Pamatujete si, že Evropská bezpečnostní strategie 2003 říkala, že Evropa nebyla nikdy tak prosperující, tak bezpečná a tak svobodná. Ovšem potom bylo to období stability a míru bezprecedentní tedy v Evropské unii. Bohužel se obávám, že tady toto tvrzení již není aktuální, protože situace v roce 2016 je bohužel jiná a čelíme samozřejmě host ekonomické krizi, která se dotýká mnoha evropských ekonomik od roku 2008, která spochybňuje samotný proces evropské integrace. A co se nás týká dnes, tak je zde mnoho krizí, které vlastně s tím nepřím, přímo a nepřímo souvisí. Nestabilní situace na jihu od arabského jara a na východě s ruskou politikou, která narušuje uh, svět, evropský řád a další krize, který, které Evropě velmi leží na srdci. Žijeme ve velmi odlišném prostředí, ke kterému se připojuje narůstání teroristických útoků, masového terorismu, tak jak jsme je zažili v průběhu uplynulého roku, ale také jsou zde další eh, Eh, již od roku 2003 sice tato hrozba již byla identifikována, ale ještě jsme si nepředstavovali, že tak přímo se a závažně se bude dotýkat Evropy a našich společností. A potom krize uprchlíků samozřejmě ukazuje, jak je, jak je vlastně nutné řešit naše sousedství a v souvislosti s tím vyvstávají otázky, které si kladou všichni naši občané. Myslím si, že je možné na základě tohoto konstatování, definovat si priority pro Evropskou unii v oblasti také její bezpečnosti. Je skutečně naprosto nezbytné, podle mého názoru, podívat se do očí této strategické skutečnosti tohoto zhoršujícího se prostředí, tak abychom mohli protože si myslím, že by byla chyba, kdybychom popírali tuto realitu a využí, používali nějaký nejasný vágní jazyk ohledně mezinárodního působení Evropské unie. A to tím spíše, že ať to chceme nebo nechceme, tak Evropská unie se stala právoplatným mezinárodním hráčem a mnoho zahraničních partnerů od ní očekává stanovení jasných priorit a zaangažovanost do řešení krizí. Takže jaké priority v rámci globální strategie v těchto podmínkách? Myslím si, že první z priorit to je samozřejmě hájit zájmy Evropské unie. Zejména nemyslím si, že jde zde o opozici nebo spochybňování hodnot, může to jít ruku v ruce, ale dnes samozřejmě bezpečnost Evropy a jejich občanů je spochybněna, klademe si o tom všichni otázky a jde o to, abychom se skutečně řešili tento problém, jak vnitřní, tak vnější. Potom je potřeba eh, hájit mezinárodní řád založený na právu, zatímco hodnoty Evropské unie jsou nyní více spochybněny než nikoliv, eh, kdykoliv jindy od konce studené války. Druhá priorita je samozřejmě, aby Evropská unie měla prostředky k tomu, aby působila jako odpovědný a zaangažovaný aktér na mezinárodní scéně. Zde samozřejmě vyvstává otázka prostředku a vůle. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Pokud se pokusíme trošičku konkrétněji to vyjádřit z hlediska kapacit, tak bych se také chtěl zmínit o tématu té rezilience, odolnosti. Myslím si, že bychom to měli trošku přesněji eh, definovat, protože jde o posilování odolnosti rezilience Evropské unie vůči vojenským hrozbám, terorismu, kybernetickým útokům, výzvám souvisejícím s energetikou a toto jsou především interní díly, eh, výzvy. Souhlasím se Stefanem s tím, že je nutno zaintegrovat eh, tuto rezilienci do naší politiky sousedství a samozřejmě řešit tyto problémy v rámci Evropské unie, zapracovat do její globální strategie je potřeba lépe řešit krize a konflikty, zejména v našem bezprostředním sousedství. Od roku 2003 Evropská unie přijala významnou odpovědnost v rámci řešení těchto krizí má skutečnou zkušenost v období v, na poli řešení krizí vojenských, ale nikoli v pouze vojenských. A bohužel tyto krize jsou stále horší, stále tvrdší a dnes není tak jednoduché, jak třeba před deseti lety řešit krizi třeba pozorovatelskými misemi. A někdy musíme být schopni začlenit aktivnější vojenský prvek do řešení společné bezpečnosti a obrané politiky, což tomu vždy tak není, když se podíváme na těch přibližně 20 misí, které byly realizovány v průběhu posledních 20 let. Všechno toto nutí posilovat naše kapacity, čelit krizím, kterých je mnoho, jsou různé a četné. A myslím si, že to je velký problém pro Evropskou unii dnes, aby byla schopna ne se rozdělit na názoru, jaké jsou priority v tom nebo tom regionu nebo na v které oblasti působení, ale musíme přiznat, že vlastně různorodost těch krizí nás více než kdy jindy nutí k tomu, abychom byli flexibilní a abychom byli schopni přizpůsobovat se právě tady té velké četnosti mezinárodních výzev a potíží, kterým čelíme. Vyžaduje to stanovit si geografické priority a osobně si to nemyslím. Zdá se mi, že Evropská unie je plnoprávným aktérem, která musí, který musí být schopný přispívat k bezpečnosti společnosti, samozřejmě jak ve svém bezprostředním sousedství, samozřejmě vůči těm velkým sousedům, ať už jsou jakýkoliv, ale také i dále nad rámec toho, tam například v Africe, kde se očekává v dnešní době, že bude přispívat k řešení africké krize, která může z dlouhodobého hlediska přímo ovlivnit naši bezpečnost. Myslím si, že když vyřešíme tyto tři velké výzvy, tak to povíš zvýší důvěryhodnost globální strategie Evropské unie v tom smyslu, že když se podíváme tedy na tento dokument nejen akademickýma očima, ale také z politického hlediska, tak budeme skutečně posuzovat to z reálného hlediska a se zohledněním skutečnosti současného prostředí. Z tohoto hlediska si myslím, že je žádoucí, aby EU vlastně prověřila své nástroje zahraničního působení, nikoli zvyšováním byrokracie Lucie a blahopřála si k, efektivnosti stávajících nástrojů, které však nestačí definovat dostatečnou vnější strategii a myslím si, že bohužel, pane předsedo, vy jste se zmínil o soft power a hard power Evropské unie, nestačí uspokojit se tím, že řekneme, že jsme nejlepší v té soft power, v té měkké síle nebo v hard power. Co se týká bezpečnostní a obrané společné politiky, tak si myslím, že bychom se měli zaměřit a stanovit si jasné cíle v oblasti obrany. Vítám, že se to objevuje ve vaší zprávě. Považuji za důležité, že Evropská unie v současném roce například eh, Atlantická aliance bude také stanovovat své priority, aby Evropská unie konsistentně s těmito prioritami NATO také vyjádřila své ambice a své priority v oblasti obrany a bezpečnosti a vojenských otázek. A z tohoto hlediska vyčíslené odkazy, které jste zapracovali do vašeho návrhu zprávy, se mi zdají zcela relevantní a naprosto konsistentní s těmi cíly, které eh, vytýčilo NATO na svém summitu. Na závěr bych rád řekl, že globální strategie Evropské unie je významnou etapou na tom, co jsme a co chceme již 12 let Evropská unie si dostatečně nekladla otázky o těchto věcech a myslím si, že bychom měli dát mandát, kredit paní Mogherini, aby se skutečně odhodlaněji pustila do tohoto eh, procesu. Jde o dokument, který je globální, který budou prověřovat naši partneři, ale také naši potenciální protivníci, kteří si určitě kladou otázku ohledně postavení a úrovně ambicí Evropské unie. Ta strategie musí kombinovat realistickou analýzu mezinárodního a podmi- pod- prostředí, ale také mít sdílené ambice pro strategické ambice, abychom čelili výzvám 21. století. Je důležité, abychom si stanovili jasné priority, konkrétní akční plán, který bude posilovat schopnosti, kapacitu Evropské unie působit na mezinárodní scéně. Doufám, že práce Evropského parlamentu přispěje k naplnění těchto ambiciozních cílů cílu ve spolupráci s paní Mogherini, tak abychom vyšli z určité komfortní zóny eh, v tomto eh, do, eh, nejistém světě a pustili se i do té nekomfortní zóny. Děkuji. My se rovněž nyní nacházíme v trochu nekomfortní situaci, protože opravdu zaostáváme daleko zadáváme za časovým plánem z důvodu předchozího bodu programu s nizozemským předsednictvím. Tedy já navrhuji, abychom těch šest řečníků, těm šesti řečníkům dali každému minutu pouhou a potom, abychom se měli šanci vrátit ještě k paní Kalněte. Už ne, už se hlásit nemůžete o slovo. A paní komisařka ta už neměř čeká téměř čeká, takže opravdu nemůžeme dále opožďovat eh, program a já bych měl velikou radost, kdybychom mohli dostat ostatní záležitosti písemně, to, co tady vidím od těch řečníků, abychom se s tím pak mohli takto vypořádat. Pan Plenkovič jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, Štefane, děkuji. Paní Ozalina, děkuji Sandro za první návrh zprávy. Pane Lene, vy jste už v roce 2003 byl součástí um, té analýzy, když jsme tehdy se snažili soustředit na multilaterální politiky, na eh, dodržování pravidel. Tady otázka, do jaké míry bylo tam těch priorit dosaženo za posledních pět, deset let, protože přece jsme byli svědky i anexace území a pak vynucování, smíření se s FED a kompli, což samozřejmě je velice nežádoucí. Dále, jak vyhodnocujete tu mini multilaterální politiku a jak to vypadá v kontextu EU, jak to ovlivňuje obecnou věrohodnost Evropské unie. Děkuji. Paní Gomez. Já velice ráda budu dále spolupracovat nad tímto nesmírně zajímavým textem s paní Kalněte, ale doufám, že bude krátký. Já jsem velice vděčná za přispění našich tří řečníků, ale domnívám se, že klíčová otázka spočívá v tom nadefinovat zájmy. To zatím nemáme v dokumentu paní Kaliete. My přece máme společné zájmy v EU a musíme si je jednak nadefinovat a pak jít jejich cestou. A to se pojí s otázkou společných hodnot a to už to bylo nakousnuto. Nejdůležitější naše společná hodnota, kterou opravdu musíme sdílet všichni, je aha hájit mezinárodní právo, hájit mezinárodní dodržování zákona. A to bylo porušeno například invazi Iráku, to jsme sami ohrozili a zároveň jsme to ohrozili tím, že se nic neučinilo v otázce anexace Krymu. Ruskem. Abychom tedy se dokázali toho zhostit, musíme budovat na tom, čeho jsme už dosáhli. A to, co rovněž paní Kalněte říká, že musíme se méně spolehat na USA. Ne, protože bychom měli něco proti ním, ale protože samotné USA to od nás žádá. Ne, já to musím dokončit, předseda přerušuje a to je klíčová otázka další pan Kuso, říká pan předseda. No, e, tady opět začínáme nějak špatně s tímto tématem, protože se nehovoří o příčinách nestability. A jedna z nich právě to je, že mm, e, často jak si my eh, mm, mm, mm, máme eh, určité zájmy, ale na druhé straně jsme eh, zá, závislí a potom vlastně my nakonec prohrajeme. My jsme viděli třeba nedostatečnou solidaritu s našimi členy, třeba s Řeckem a tak dále, takže my zde zažíváme stejně tu krizi se uprchlíky a E, ale e, samozřejmě to nás někam nevede, proto je třeba se zaměřit na asymetrie, které zde jsou, ať je to v sociální oblasti, v ekonomice a e, to musíme při a nikdy ne, my musíme respektovat chartu OSN a nikdy se nesnažit o militaristické intervence, nebyt, nebyt, neintervenovat. Voltmans? I'm very sorry, Mr. President. I could... Já se omlouvám, pane předsedo, já nechápu, proč jsem si vyžádala slova, pak jste řekl, že už je seznam řečníků uzavřen, ale to přece není moje vina. Já ty principy nějak nechápu, kdy se tedy mám hlásit a doufám, že až od nyní mi počítáte čas. Chtěla jsem poděkovat paní Kalmě. I, ask, I want to thank uh, Mrs chci poděkovat paní Kalněte za návrh toho dokumentu. Obsahuje opravdu hodnotné prvky, zejména si cením té první části, kde hovoříte o hodnotách, protože když se podíváte na to, co se stalo Ker, tak rozhodně nás jako ženy, tedy v Kolíně, to musí zajímat. Za druhé, jsme konfrontováni s mnoha hrozbami, externími, interními, ale je třeba vypracovat politický dokument, jak řekl první řečník, a za druhé nesmíme uvažovat pouze ve smyslu reaktivním, ale rovněž ve smyslu proaktivním. A to tam musí se objevit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pan Buchner. Sorry. Uh, meine Frage geht an Moje otázka se týká, je na paní Oslím. Oh, když a ohledně našich vztahů s NATO, mohla, mohla byste se přesněji vyjádřit, tam jde o boj, zmínila jste se o boji proti terorismu, není to tak, že vojenský boj proti terorismu dosud vlastně nám opatrně vyjádřeno nic nepřinesl, abych se vyjádřil ještě mírně. Já si myslím, že uh, by se eh, mělo eh, vojensky působit v Sýrii, protože eh, vlastně tam sílí útoky ISIS, protože dochází k velkým ztrátám u civilního obyvatelstva. Takže rád bych získal odpověď od vás, zda jak se domníváte, že můžeme bojovat vojenským způsobem proti terorismu. Děkuji, pan Donjon. Děkuji, děkuji za vaše prezentace, velice realistické a domnívám se, že realismus je něco, co chybí v evropských institucích v zahraniční politice. V komisi jste řekli, že je velice byrokratický přístup k tomu přístupu, zejména k rozšiřování a politice sousedství a potom také v rámci tohoto parlamentu. Hodně se mi líbila eh, prezentace pana Léného, já se domnívám, že tento parlament v politice sousedství hodně propaguje hodnoty, ale nikdy evropský zájem. Často propagujeme země, které chtějí přijít k nám daleko více než naše vlastní zájmy a z tohoto hlediska si myslím, že je tady něco, co vlastně je v neprospěch zahraniční politiky evropské. Ještě jeden bod. Nejsme dostatečně nároční, jsme více schovývaví než nároční, vzhledem také k lidem, s kterými pracujeme. Na to, ano, slyšel jsem to slovo duplikace, znásobování, duplikování. Ne, ne, to je falešný problém. Je dostatečně krizí, krizí dostatek aktérů tak, aby evropské nástroje měly, dostat, měly své místo, abychom se nebáli duplikování s NATO. Mluvili jsme o Africe, já si myslím, že nad pozice NATO není v řešení krizí v severní Africe, kde Evropská unie má daleko významnější roli, kterou by měla hrát. Děkuji. A dalším řečníkem pan Kovin Mike. <clears throat> <clears throat> Já se domnívám, pane předsedo, že nejzávažnější problém je problém suverenity. Eh, jak můžeme dále existovat, když nevíme, kdo je suverénní, Evropská unie nebo ten bývalý nezávislý stát. Pokud má přednost eh, aký evropské nad zákony členských států, tak je suverénem Evropská unie, ale potom armády jsou nezávislé. Ale pokud nemáme federální armádu, představte si třeba v USA, kde by každý stát měl svou armádu, třeba Texas a tak dále. Tak nevím, jak to chcete řešit. Druhá věc. Evropská unie snad má budoucnost jako zóna volného obchodu a musíme se zakládat na volném obchodu nikoli pouze um, zboží, ale i zákonu a daní. Musíme si připustit hospodářskou soutěž, aby si občané mohli volit, jít tam, kde eh, mají výhodnější zákon a tak dále, ale to my nemáme a ty státy jsou pak špatného typu. A v neposlední řadě ještě paní Jakoncáry. Děkuji zpravodajce kolegyni Kariete za sestavení takto zajímavé zprávy právě v současné době velice záleží na diskusi o globální úloze Evropské unie, protože mám dojem, že jak členské státy, tak Evropská unie se neustále více zahleďují do sebe a stále méně je zajímá, co se děje v globálním měřítku. Proto je to důležité to takto vyzvednout. Mám otázku na paní Ocelínu, Ozolínu podtrhujete, že NATO je naším významným partnerem. To je samozřejmě pravda, ale já mám dojem zároveň, že NATO se rovněž spíše soustředuje samo na sebe, na obranu Evropské unie evropských občanů, to je článek číslo jedna, a má méně a méně schopnosti například řešit krize, řešit globální uh, ohrožení bezpečnosti. Myslíte si, že mám pravdu v tomto? Děkuji. Děkuji vám. Tedy začneme v opačném pořadí, pan Kro. Děkuji, pane předsedo. Já v tom čase má krátkém, který nám zbývá, tak se pokusím odpovědět velmi stručně na několik bodů, ne, ne na všechny, které se zazněly nejprve k otázce na to. Myslím si, že pokračovat aktivně v této debatě, já jsem byl v ústředí na to minulý týden první žadatelé Evropské unie, kteří přijímají odpovědnost eh, v oblasti bezpečnosti, jsou Spojené státy. A dnes, když sledujeme debaty v NATO, tak vidíme Američany, kteří jsou ti první, kteří stimulují Evropany, aby se aktivizovali v této oblasti. Takže z tohoto pohledu je potřeba aby ta debata se změnila oproti debatě eh, před 15 lety. To byly debaty paní Albrightové, tehdy dnes vlastně slyšíme jiné věci, když jsem v té části města místa. Druhá věc, otázka diplom, mnohostrané diplomatické práce EU na mezinárodní scéně. Zde také si myslím, že je potřeba možná vnést určitou dávku optimismu. EU se stala na mnoha mezinárodních scénách, scénách zásadním aktérem. Několik let jsem se zabýval otázkami odzbrojování a mohu říci, že na této scéně Evropská unie je skutečně očekávaným aktérem, který přináší hodně, hodně financuje, hraje naprosto zásadní roli v boji proti šíření zbrojení a že tady toto bychom si měli uchovat a patří to k těm mnohostraným, tomu mnohostranému působení efektivnímu, což je dobrou stránkou strategie z roku 2003. Pokud je o otázku zájmu, myslím si, že zde musíme víc poněkud umělé opozice, hájit naše hodnoty, to znamená hájit naše zájmy, ale nesmíme zapomínat na naše zájmy, naše strategické zájmy. Evropská unie není nevládní organizace, je to plnoprávný strategický aktér, který z tohoto hlediska musí obhajovat své hodnoty a tím také své zájmy zejména řád založený na právu. Poslední bod možná se týká otázky boje proti terorismu. Je to samozřejmě typický příklad, kde potřebujeme globální strategii, která nemůže být výhradně vojenská, ale současně eliminovat vojenský prvek z této strategie. To by vlastně bylo odzbrojice proti našim protivníkům, kteří jsou silní, silní a kteří mají velmi silné prostředky, tak jak tomu nikdy nebylo nás patří, mají vlastně velmi mnoho prostředků, kterými se Evropa musí také vyzbrojit k boji proti terorismu. Děkuji. dal paní Líne. Question, uh, with regard... Děkuji. První otázka, ta se týkala té multilaterální diplomacie. Já souhlasím s tím, co zde už zaznělo. EU je v té oblasti velice úspěšná a tato schopnost by měla být obohacena a posílena, případně ještě rozšířena. Nyní zda na to je schopen bojovat s terorismem, ta má dostatečné kapacity a rovněž otázka na země, kde se chceme podívat na vývoj terorismu a jaké nástroje tam rozmístujeme a že vojenská síla nestačí. Tam právě přesně já argumentuji ve prospěch harmonizace našich iniciativ eh, s iniciativami to, abychom kombinovali jak civilní aplikace s těmi vojenskými Ehm, nedá se plně vyhrát takto válku s terorismem, boj s terorismem, ale kombinace těchto schopností a nástrojů by nás rozhodně mohla dovést dál. Další otázka. Zda se nyní na to spíše zahledělo na vlastní pupek, než aby se soustředoval na zahraniční operace. Na to prokázalo své schopnosti, kdykoliv bylo třeba reagovat na hrozby, kterým čelili členské státy. A už samotná přítomnost NATA a rovněž schopnost podle článku 5 naplňuje tuto mezeru, kde na to často dlouho záždosti zanedbávalo. Tedy pokud se budeme přesně držet washingtonských smluv, tak dojdeme k závěru, že na to opravdu funguje na všech úrovních členské státy přispívají eh, k jeho schopnostem, zvyšují rozpočet na obranu, přehodnocují své programy a zároveň na to posiluje schopnost společné obrany podle článku 5, ale jak my hovoříme o mezinárodní bezpečnosti, tak tam už na to, jakmile se všechny země na tom shodnou, toho má dost k dispozici. Tady spíš jde o nějakou univerzalitu ve smyslu obhajování společné bezpečnosti, na které se jsou schopny shodnout jak členské státy, tak i mezinárodní komunika. A další věc. Evropský parlament sehrává obrovskou úlohu v implementaci eh, strategií. Na tomto fóru jste schopni jak přeskoumávat, analyzovat, harmonizovat standardy a já vám k tomu přeji hodně štěstí. Děkuji. Pan Lene. Pouze stručně. Multilateralismus když hovoříme USA a EU, ty byly tradičně, ty měly svět na starosti a jednalo se pouze o tento vztah. Nyní máme svět multipolární, máme mnoho jiných nových hráčů, situace už není tak jednoduchá a proto to musíme i v politika brát v potaz, ale Evropská unie má ve svém DNA se e, být na mnoha frontách. V určitém ohledu dosahujeme i úspěchu, pařížská konference tedy klima, v jiných selháváme, ale musíme se o to snažit, o tu multilateralitu. Zda hodnoty a zájmy jsou v protikladu a zda e, je v našem dlouhodobém zájmu hájit e, zájmy ono je to těžké vůbec si říct, že je to protiklad, ale na čem záleží v politice souceství je podmíněné prosazování hodnot nefunguje. To je schopno fungovat, pokud v samotné zemi o níž jde, už to má mnoho zastánců, ty koncepce. Zde musíme mít inovativnější eh, sadu nářadí. Mechanistické přistupování ke kondicionalitě selhává a pak globální prostředí a výzvy vůči zahraniční politice. Ano, já se tím zabývám už 20 let a neustále mám pocit, že unijní zahraniční politika je relativně slabá ve srovnání s ostatními celounijními aspekty. Proč? No, jedním z důvodů je, že eh, na to relativně málo doplací, doplácíme. Všichni s tím jsme schopni žít, s tím, že Evropská unie není zahraničně politickým silným hráčem. To se už nyní rovněž změnilo. Nyní už je mnohé v sázce. Nyní už otázka spočívá v tom, zda výzvy, které v zahraničně politické oblasti máme, Evropskou unii stmelí, či naopak, že se kvůli nim zcela rozpadne a na tom záleží a o tom se rozhodne právě v letošním roce. Děkuji. So, thank you very much. Děkuji. Poslední slovo, paní Kalněte. Jenom bych chtěla poděkovat za velice inspirující diskuzi. A já myslím, že jsme zajedno v tom, že je třeba obhajovat evropské zájmy. A já bych trochu obrátila to, co mm, zde řekl kolega Haidt. Eh, zájmy, to znamená zároveň hájit naše hodnoty. A takže to bude naše pozice. Děkuji. Děkuji. Děkuji penalistům, panelistům. A určitě to využijeme všechno a budeme ve spojení. Děkuji. haben wir eine Viertelstunde länger. Hallo? So, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, musíme rychle začít, protože už máme časové spoždění, protože diskuse s nizozemským předsednictvím se nám protáhla. Takže proto vlastně se zřeknu obsahového úvodu ze své strany takže to má tu výhodu, že vlastně tedy nebude žádný delší úvod a že tedy ušetříme čas, který je nám vzácný a prosím, poprosím tedy také mm, panelisty, aby se vyjadřovali jasně a stručně, aby tedy udržel, dodrželi ten časový termín pět minut, abychom tedy mohli potom otevřít i debatu v diskusi, ve které budete mít každý řečnický čas jedna a půl minuty na vaše dotazy a připomínky. tlum, tak aby vlastně si teda prodlouží o 15 minut, takže aby vlastně, takže se pokusíme provést tento panel tedy s kolegyní Heidi Hautalo a Viktorem Dolezem, kteří jsou spolupředsedající za Euronest a e, vítám tady komisařku paní Věru Jourovou, paní Helgu Schmidt, ta je generální tajemnici z Seans, potom Katerinu Maternovou s DG NIR s jménem komisaře Hána a pana Alexandra Suška, spolupředsedu eh, platformy občanské společnosti EU, Ukrajiny, EU Ukrajina. Jsem také rád, že jste Máme eh, zástupce poslance z Euronestu. Jsem rád, že je zde mezi námi můžeme přivítat a doufám, že to bude zajímavá debata, kterou povedeme. Proto bych tedy hned požádal paní Jourovou, aby se chopila slova. Dámy a pánové, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové, za prvé všem vám přeji šťastný nový rok po dramatických událostech v minulém roce, jak v Evropě i kolem nás doufám, že rok 2016 bude bezpečnějším a mírovnějším, eh, mírovějším rokem pro nás, pro všechny, pokud jde o Moldavsko a mm, Gruzii, Ukrajinu, že tam tedy mm, tento rok přinese mm, stabilitu reformních procesů. Tyto tři země udělali dost velký pokrok, pokud jde o eh, reformu justice a dodržování lidských práv, ale je třeba, aby se zaměřili hlavně ještě na boj proti korupci, nezávislé soudnictví a strukturu státního zastupitelství, boj proti diskriminaci a reálnou implementaci reformní legislativy. Takže to je to, co místní vlády a e, státní veřejná zpráva těchto zemí právě dělá. A zástupci komise a zahraniční služby e, Eh, eh, a za tedy paní Morgerini a pan komisař, pana komisaře Hána. Tady máme zástupce, kteří budou moci obecně se na to zaměřit, ještě já se eh, podívám tedy na to, co spadá do mého portfolia boj proti diskriminaci a justice. Dobrá zpráva. Gorizie, Moldavská Ukrajina již zahájili reformní proces v souladu s evropskými hodnotami snášenlivost, tolerance, rovnost, eh, občanské svobody, bezpečnost eh, občanů eh, asociační dohody podepsané v roce 2014 v Moldavsku, na Ukrajině a v Gruzii jsou nejvíce ambiciozní a nejvíce detailní dohody, které kdy Evropská unie podepsala se třetími zeměmi k dnešnímu datu. Eh, tyto dohody eh, jsou dobrým základem pro užší spolupráci na tématech základní práva a právní stát. Kromě toho tyto dohody pokrývají konkrétnější oblasti, jako eh, jsou spolupráce v soudnictví, ochrana údajů a boj proti diskriminaci, stejně jako i Eh, eh, zbližování mm, práva v oblasti obchodního práva a spotřebitelských práv. Gruzie 2016, eh, to bude důležitý rok pro reformní proces, který již tam probíhá. Dobrý pokrok jsme zaznamenali v posledních letech v oblasti justice a základních práv. Vízový dialog byl efektivním nástrojem pro to, abychom Mm, mm, aby se tam mohly zahájit dalekosáhlé eh, reformy v oblasti soudnictví a justice obecně. Gruzie eh, začala reformovat soudnictví a úřad státního zastupitelství. Já osobně jsem několikrát mohla diskutovat eh, o tomto s ministrem spravedlnosti Gruzie, který skutečně je velice angažován v reformním procesu. Nicméně, Nezávislost eh, soudců a státních zástupců je pořád oblastí, která nás neklidňuje. Evropská unie bude apelovat na vládu, aby respektovala eh, základní principy právního státu a nezávislost eh, soudnictví, aby se vyhnula nějakému špatnému vnímání, že justice je spolitizována. Ukrajina. Ukrajina udělala dobrý pokrok v posledních měsících v oblasti legislativy, legislativních reform a to i přes velice obtížnou externí a interní situaci. Já jsem v září Ukrajinu navštívila a měla jsem možnost diskutovat o situaci na té nejvyšší politické úrovni stejně jako i v Kijevě jsem to také řekla, i tady to říkám ještě jednou, chci blahopřát ukrajinským úřadům k jejich úspěchům a chci na ně apelovat, aby pokračovali v tomto e, úsilí, aby Ukrajina mohla e, podniknout další kroky v boji proti korupci. Během návštěvy také jsem se sešla se zástupci organizacemi občanské společnosti, které hrají stejně důležitou roli při monitorování vývoje, a to především v oblasti boje proti korupci, justice, reformy justice a zákazu diskriminace. Během návštěvy také jsem eh, a potom i eh, provedou ústavní novely pro posílení soudnictví, což jsou další kroky, které budou následovat v roce 2016 a nyní implementační fáze. To je to, co musí začít po té, co byla přijata legislativa. Eh, I je třeba tedy opět obnovit důvěru občanů v soudce, v soudnictví. V Moldavsku politická situace eh, se stala nestabilní, tato země potřebuje stabilní politické vedení a musí eh, již eh, tam přestat převládat zájmy nad politikou a i musí Moldava, Moldavsko jednat v zájmu své země a občanů. Boj proti korupci, je třeba řešit jako nejvyšší prioritu. Eh, osoby odpovědné za banka, bankovní skandály v roce 2014 eh, kdy téměř miliarda euro byla ukradena, tak ti musí být pohráni k zodpovědnosti. A eh, je třeba tedy podniknout nezbytné právní kroky, aby toto bylo provedeno a je třeba řešit ale zároveň systémové chyby, vady, které umožnily tyto defraudace a nezávislé soudnictví mm, eh, mm, mm, musí se opírat o eh, hluboce zakořeněné etické standardy, což je klíčové pro demokratickou prosperující společnost. Nyní je naléhavé opět tedy nastolit důvěru investorů a občanů v justici a to prostřednictvím hlubokých reform, jinak to nepůjde. Potřebujeme, potřebujeme především zreformovat úřad státního zastupitelství, eh, je třeba testovat bezúhonost soudců, eh, transparentní výběr soudců a striktní dodržování eh, kázeňské disciplíny a etiky korupce. To je třeba vymítit prostřednictvím efektivního systému Mm, etické a kázeňské odpovědnosti. A e, co tam potřebujeme, je změna e, v způsobu myšlení. Podle asociační dohody tyto země musí e, i adaptovat svoji legislativu v oblasti zákazu diskriminace. Na to máme směrnice, tady jsme udělali velký pokrok. Moldavsko velký pokrok v boji proti diskriminaci v, v, v, po právu i v praxi i aplikuje tedy eh, předpisy, které se týkají rovnosti a mají tam i úřad na eh, zajištění rovnosti Ukrajina. Ta přijala strategii lidských práv, včetně ustanovení boje proti diskriminaci i Ukrajinci se eh, zavázali v rámci asociační dohody, že budou adaptovat svoji legislativu, aby byla v souladu se směrnicemi EU. 12. listopadu eh, ukrajinský parlament eh, novelizoval mm, zákonník práce a to právě explicitně se tam zakazuje diskriminace na základě sexuální orientace a další legislativa v této oblasti, jako nový zákonník práce, ten by měl být přijat v parlamentu, tak ty budou muset garantovat stejnou míru ochrany. V Gruzii eh, eh, zákon na, eh, proti diskriminaci se postupně implementuje prostřednictvím kazuistiky soudů a podzákonných norem. Vývoj po vstupu eh, v platnost eh, těchto předpisů boje proti diskriminaci znamenají, že eh, se, že zde budou muset hrát roli, zásadní roli úřady, které budou implementovat tyto předpisy zákazu diskriminace a potom nás čekají další plány, jako vizová liberalizace, to vedlo k širokým výsledkům. Aktivně budeme monitorovat implementaci všech benchmarků prostřednictvím asociačních orgánů a dialogů. Tady skončím, tak abychom si mohli vyslechnout další řečníky a a těším se na diskuzi později. Děkuji. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, paní komisařko. Já s velkým potěšením vidím velice dobrou účast na této konferenci, což jasně znamená hlubokou parlamentní podporu parlamentu těmto třem dohodám o přidružení, o nichž hovoříme, a rovněž zájem občanské společnosti. Nyní se obracím na ostatní institucionální řečníky, kteří se budou účastnit vstupní diskuse nejdříve paní Schmidt jménem vysoké představitelky paní Mogherini. Děkuji. Já rovněž se připojím k přáním všeho nejlepšího do nového roku. Hlavně neď se eh, rok 2016 stane bezpečnějším, šťastnějším prostředím, protože v roce 2015 tomu tak nebylo jak u nás, tak ani u našich sousedů. Došlo však k některá pozitivním vývojovým trendům, například v Iránu ten eh, jsem, tam jsem byla svědkem osobně toho, jak se to ohrávalo, odehrávalo a nyní rovněž v Gruzii, eh, v Moldavě by tomu rovněž takto mělo být. Ryšský summit, na něž už zde paní komisařka odkazovala, eh, rozhodně otevřel šířejí dveře k liberalizaci rovněž v Moldavsku dohoda eh, s Ukrajinou, která by měla začít platit na začátku tohoto roku o volném obchodu. Ano, stabilizace a užší partnerské vztahy s naším východním sousedstvím jsou naší prioritou, což je zřejmé i ze skutečnosti, že máme už právě s Gruzií, s Moldavskem a s Ukrajinou dohody o volném obchodu a Evropská politika sousedství to dále posiluje základě, na základě takového přístupu, který je více šitý na míru a odstíněný. Budeme podporovat tyto země, jak budou zavádět své reformní programy a doufejme, že časem to přispěje k vysokému stupni jak politické, tak i hospodářské integrace, což je naším společným cílem regionální dimenze eh, politiky sousedství a Euronest, ať už se jedná v oblasti migrace, klimatických změn či um, výzev v oblasti bezpečnosti zajímají nás všechny, proto chceme intenzivněji spolupracovat právě v zahraničně politické oblasti, v oblasti politik eh, zabezpečení eh, bezpečnosti a proto to bylo rovněž na programu v listopadu. Východní partnerství vždy bylo něčím víc než pouze vztahy mezi vládami. Bude tato politika úspěšná, pouze budou ji eh, se angažovat všechny složky společnosti, místní samozprávy, nejdůležitější je občanská společnost a i parlamenty. Parlamentní dimenze je klíčová, protože to je v podstatě pojítko s obecnými občany této země, s řadovými občany prostřednictvím demokraticky volených představitelů. Tam se konají diskuse o pokroku, chceme sdílet tyto diskuse, chceme se od sebe učit a doufejme i vzájemně inspirovat. Nyní pár slov eh, k Ukrajině a tomu, jak se na Ukrajině podaří, prosazovat závazky. Tam je ten program opravdu obtížný. Ehm, Výzvy jsou tvrdé a odehrávají se zároveň ještě za situace, kdy je situace politická na Ukrajině obtížná. Anexace Krymu, nejasná situace na východě, obtížné hospodářské podmínky hm, spochybňování suverenity Ukrajiny a e, zároveň politika e, skutečností, s nimiž se teoreticky máme s ní smířit. Přesto všechno však se Ukrajina snaží. Máme Národní antikorupční úřad, máme reformu policie, posilování veřejného žalobce v oblasti korupce antikorupčních kroků a nové zákony schválované často ve prvním čtení. Ale ještě toho mnoho zbývá. Například reforma soudnictví ještě nebyla dokončena. A dále máme na seznamu čekajících ještě oblast bezpečnosti, veřejných financí a volebního zákona. No a samozřejmě implementace je vždy klíčová u toho, co se schválí parlamentní cestou. A nyní, čeho jsme dosáhli v oblasti uvolnění vízového režimu? Minulý měsíc jsme ocenili snahu Ukrajiny k liberalizaci e, a podmínky e, byly splněny a Evropská komise nyní přijde s návrhem legislativy, které to prosadí v praxi. Gruzie. Tady rovněž Evropská komise v prosinci ve své zprávě potvrdila, že Gruzie splnila vše žádoucí v oblasti liberalizace víz, což je výsledkem spojeného úsilí gruzínské vlády, státních institucí a občanské společnosti. Obecně Gruzie dělá velký dojem tím, jak prosazuje změny a přibližuje se například podmínkám pro volný obchod a dohodě o přidružení. Eh, realita eh, je toho svědkem, například podle nedávných statistických úřadů už máme 15% růst vývozu z Gruzie do zemí Evropské unie. Snažíme se rovněž prosazovat eh, zahraniční investice v Gruzii. Rok 2016 bude pro Gruzii klíčový. V říjnu se mají konat volby. Gruzínci přistupují k politice velice seriózním způsobem. Často je to velice emotivní záležitost. Snažíme se o prosazování a podporu atmosféry inkluzivní, klidné, která pomůže k dosažení objektivních výsledků. Moldavsko. Tam je zádrhelem nestabilní politická situace, která stojí v cestě, je překážkou prosazování reform a právě tam Moldavsko zastává, kde se jedná o základní zájmy. Je absolutně nutné, aby se Moldavsko nejdříve zabývalo prorůstáním korupce do nejvyšších pater, což se váže s reformou justice, médií, veřejné zprávy. Stejně klíčové je zabývat se otázkou bankovních podvodů a e, zmíněné krádeže a spolupráce s Mezinárodním měnovým formem, e, fondem a fiskální stabilizací. Řešením současné politické krize musí být domácí pokrok na domácí půdě. I když my se snažíme Moldavsku pomáhat vyjednávat s ním a ze své strany budeme moldavskou vládu e, podporovat v tom, jak eh, bude dohodu o přidružením eh, dále prosazovat eh, zároveň aniž bychom zasahovali do vnitřních politických procesů v Moldavsku. Z pozitivního pohledu Moldavsko prosadilo bezvízový režim a 15 tisíc Moldavanů už těžilo z možnosti vycestovat do Evropské unie. Moldavsko rovněž dosáhlo pozoruhodných pokroků při aproximaci práva zákonu, o něž nám běží, což je pozoruhodné zejména v kontextu politické nestability, což vedlo k růstu obchodu s Moldovou o 15% v roce 2015 a dalších 5% v roce 2000, hm, tedy 2014, 15. A Evropská unie ve svém postavení hlavního eh, partnera ještě posílila má nyní 62% podíl. Více však se musí udělat v oblasti hospodářské zprávy a víceúrovňové zprávy. Evropská unie chce zůstat hlavním partnerem těchto zemí, Přesto však si samozřejmě tyto země mohou volit vlastní cestu. Ukrajina, Gruzie, Moldavsko jasně vyjádřili své přání přiblížit se Evropské unii a já se pouze zdůrazním, že v procesu implementaci reform je nenecháme na holičkách. Pomůžeme jim v reformní agendě a zároveň v tom, aby mohli těžit z dohody o přidružení. Děkuji. Děkuji, paní Šmit, jsem velice ráda, že vidím, jak registrujete i podporu ze strany parlamentu. E, my můžeme takto činit nikoli pouze bilaterálně, ale i multilaterálně. A nyní paní Maternová. E, jménem Evropské komise, jménem pana komisaře Hána z DG NIR máte slovo na pět minut. Very much. Um... Děkuji. Já bych chtěla také vám popřát všem šťastný nový rok v naději, že bude dobrý. Mm, to je taková výzva teď hovořit po helze, tak já se pokusím neopakovat to, co řekla, jenom telegraficky doplnit mm, mm, tu jednu dimen, tu dimenzi, kterou myslíme, že my přinášíme tedy eh, z pohledu eh, nástrojů eh, pomoci a partnerství. Je mm, dobré hovořit několik dní poté, co vešla v platnost dohoda s Ukrajinou i přes ty problémy, které mm, vidíme, ale je dobré, že tyto mm, dohody jsou účinné. Helga zmínila mm, revizi INP, e která byla přijata v minulém roce a závěry rady, které opět potvrzují, jak tento duální typ dohod je e, důležitý. E, já doufám, že si jej ty dohody volného obchodu, že najdeme tady lepší název pro ně s těmito státy a jak jsem říkal, to jsou dohody, které jsou v centru našich vztahů, eh, nejenom z pohledu politického dialogu, ale také i eh, mm, jsou důležité pro to naše úsilí v oblasti pomoci. To platí pro dimenzi východního partnerství, ke které se vrátím později. My jsme vytvořili rámec, který podle mě je velice užitečný z několika pohledů. Za prvé nejdůležitější je, že může to být další impuls reform. A to je něco, na čem teď pracujeme spolu s našimi partnery, ať jsou to členské státy, velice aktivně s nimi jednáme o způsobech, jak společně připravovat programy, jak eh, pomáhat v reformách těchto, těmto zemím. A to děláme i s našimi partnery v mezinárodních finančních institucích například, abychom pomohli těmto zemím v jejich rozvoji a abychom tam podpořili reformy. Eh, ten rámec je důležité, i, důležitý pro nás, abychom e, více byli motivováni k používání nástrojů flexibility, které máme. Jak asi víte, nástroj, který používáme pro programování s našimi partnerskými zeměmi, to je nástroj mm, evropského sousedství e, a potom abyste to viděli z určité perspektivy. V minulém roce na Ukrajině to bylo 200, mm, bylo 200 milionů bilaterálních příspěvků, 90 eh, v Moldavsku, 30 v Gruzii. A Gruzie vlastně byla země, která vzhledem k, <clears throat> ke konstantnímu reformnímu úsilí, tak v podstatě ta <clears throat> Eh, dostala větší topat za, jako odměnu za ty úsilí v reformách. Nástroji ENI eh, je to není jediný nástroj, který máme k dispozici. Jak jsem zmínila, se spolupracujeme s mezinárodními finančními institucemi, máme i eh, facilitu nástroj, investiční nástroj pro země sousedství, a snažíme se i podporovat ty reformy prostřednictvím různých investičních plánů. Výsledky vypadají pozitivně, vízová liberalizace o tom ne, nebudu hovořit teď, ale i se úspěšně implementují projekty, na regionální úrovni v oblasti energetiky či propojení sítí. Další nástroj, který bych chtěla zmínit, který je velice relevantní a důležitý, je z našeho pohledu je eh, facilita, která se týká obchodu, dali jsme dohromady 200 milionů, tak aby soukromý sektor, především malé střední podniky ve třech, v těchto třech zemích, které Mm, tedy těžko se technicky přizpůsobují, přizpůsobují tak abychom jim pomohli v tomto procesu, aby se mohli tedy adaptovat eh, těm různým standardům, které máme, jsou fitosanitární a podobně. A eh, my mm, používáme tento nástroj prostřednictvím EBRD například teď těmto třem zemím velice rychle. Ukrajina. Zde, ano, když se podíváme na eh, eh, sklenici, tak spíš ji vidím na půl plnou než prázdnou. Ukrajina eh, vyvinula obrovské úsilí ve snaze stabilizovat ekonomiku, skonsolidovat směné kurzy, řeší velké problémy v bankovnictví. Ano, je tam celá škála témat problémů kde je třeba reformy teprve přijmout, anebo už implementovat, pokud byly přijaté. V kontextu DG NIR existuje podpůrná skupina eh, pro Ukrajinu a spolu s partnery eh, eh, vytváří balíčky, reformní balíčky, kde se řeší korupce, například, mm, mm, například úřad ombudsmana, to je velice užitečný nástroj a opět ještě, takže spolupracujeme s členskými státy, našimi partnery na tomto k Moldavsku, jak již řekli kolegyně, takže bohužel ta mm, politická krize, která se pořád protahuje, tak to zastínuje. Eh, eh, Eh, ten fakt, že zde ekonomika potřebuje velice silný impuls. Doufejme, že tedy eh, eh, dojde k obratu na straně vlády a že vláda podnikne reformní kroky. Gruzie. Zde bych chtěla doplnit že máme velice dobrou spolupráci mm, v nejrůznějších sektorech a Gruzie provedla mm, obrovské reformy, i když určitě ještě jsou tam oblasti jako justice, nezávislost justice, soudnictví, podpora soukromého sektoru a podobně, tak tam ještě je čeká hodně práce. Ale pokud budou pokračovat na této reformní cestě, tak leadership uh, dimension where uh, I would like to. A, takže bych chtěla zdůraznit ten fakt, že ty tři státy přidružení by měly být průkopníky a měli by pracovat se všemi ostatními, protože to jsou důležití partneři pro Evropu a um, je třeba, abychom tyto země podporovali nejenom bilaterálně, ale také i bychom měli posilovat dimenzi východního partnerství, eh, co se týče podpory občanské společnosti, parlamentu a dalších aktérů. Yeah, thank you very much and um, I couldn't agree more with you. Děkuji opravdu nemohu než souhlasit, když zmiňujete, že ty tři země přidružené by měly být těmi průkopníky. Musíme si rovněž připomenout, že východní partnerství čítá šest zemí. Nyní vám musím vysvětlit, jak si to představují do budoucna. Musíme vše řídit z pohledu určitého spoždění. Nejdříve pan Šuško a pak ještě Viktor Dolici a pak otevřeme eh, diskusy a ráda bych opravdu dala příležitost eh, poslancům z těch zemí, kterých se to týká a nejméně každý druhý řečník, eh, přispěvatel do diskuse by měl být z těchto zemí. Aleksandr Šuško je spolupředseda Platformy pro občanskou společnost EU Ukrajina a máte slovo na pár minut. Děkuji. Nejdříve chci vyjádřit svůj vděk za takto velice ehm, důsledné prosazování priorit občanské společnosti a za to, že nás zvete na všechna jednání, kde se jedná o východní partnerství a zejména něco, co se týká mé země. To je obrovská výhoda. Mít takovýto Evropský parlament, který sám je příkladem té dobré praxe. My jsme vždy připraveni se účastnit těch diskusí a doufám, že i na Ukrajině se to takto bude řešit. Je to skvělá příležitost sdílet s vámi ty nejlepší zkušenosti a i ty znalosti, které získáváme přímo v terénu a rovněž jak se ty reformy daří prosazovat v té které zemi. Já tady nejsem sám, já reprezentuji Open Society Foundation, tedy mám po boku eh, odborníky z Ukrajiny, z Moldavska, z Gruzie v rámci Open Society. Jsme tady celá skupina a všichni se budeme velice rádi dělit svými poznatky například týkajícím se politik boje s korupcí, s diskriminací, reformy soudnictví a odpoledne se budou konat tři panely a oni určitě se podělí s vámi o všechny podrobnosti. Na této etapě však velice stručně takové úvodní poselství. Je zcela jasné, že nikomu se nedá vnutit reformy, pokud nemáme opravdu už silný náboj přímo v té zemi týkající se reform. A tady přicházím s velice pozitivní zprávou. Totiž máme souhru dvou kladných okolností. Jednak už máme velký tlak ze strany občanské společnosti ve všech třech zemích, že by se země opravdu měly sladit s evropskými hodnotami. A i ze strany evropských institucí, členských států vidíme ochotu pomoci nám k úspěchu. Pokud tedy kombinujeme tento externí i interní vliv, snad se podaří uspět. V současné době je jasné, že moment je trochu obtížný v případě Ukrajiny a i jiných zemí. Když vidíme určité politické obtíže, na druhé straně to však není moment až tak nevhodný, protože pokud by zde nebyl ten tlak, tak by se nám ty změny, které opravdu se nepodařilo za posledních 25 let nezávislého um, trvání Ukrajiny prosadit, prosadit nyní. Je těžké budovat funkční demokracii, ale už jsme učinili první kroky. Přesně nyní jde o konzolidaci všech dostupných zdrojů, ať už ze strany know-how, našich odborníků, doporučených postupů, všeho, z čeho můžeme těžit a i politické vůle, abychom to vše dotáhli do konce. Ono bylo snažší zastávat se reform, když ještě nebylo nic a argumentovali jsme obecně ve prospěch. A nyní ovšem už musíme zacházet do podrobností a najednou vidíme veliký odpor ze strany různých byrokratů a i ze strany některých zastánců toho, jak to bývalo, kde jsme to vůbec nečekali. Proto je nyní čas, abychom opravdu spolupracovali i mezinárodně s našimi unijními partnery a tady Evropská unie se hraje absolutně klíčovou úlohou. Vláda Nyní naše vláda je velice vnímavá, bedlivě naslouchá Evropské unii, vkládá v ní obrovskou důvěru. I naše společenství naslouchá. Pokud do Ukrajiny, do Gruzie, do Moldavska přijíždějí odborníci z Evropské unie, tak na ně všichni čekají opravdu je zajímá, co nám řeknou. A my ten zdroj musíme řádným způsobem využít. Rozhodně už jsme překonali to období takových obecných rad. Nyní potřebujeme silný, důsledný, pomocný nástroj, pomocnou energii, potřebujeme i odvahu, podporu těch, kteří jsou ochotni něco prosazovat a chceme, aby k nám přijížděly špičky z členských států, které už sami utržili určité úspěchy ve své zemi, aby pomohli i u nás. To je tedy z mé strany úvodem vše. Děkuji za neustálý zájem o naše zemi, za politickou vůli podpořit Ukrajinu i jiné sousedy z východu v jejich reformním úsilí. Děkuji Olegu Šuško, říká předsedající. A jak jste se zmínil, my budeme mít tři panely, kde ta diskuse bude ještě konkrétnější a právě naši partneři, zejména z Open Society a z jiných eh, organizací občanské společnosti se účastnili koncipování tohoto programu. Nyní můj kolega z Evropského parlamentu, který zahájí jednání a já budu brzy muset uzavřít seznam řečníků. Máme už pouhou půl hodinku a to už včetně flexibility tlumočníku, která nám byla umožněna. Děkuji, říká pan Dolite. Chci ocenit, že všichni řečníci zde takto optimisticky vše zahájili a že nás podporují to určitě je budí naději a e, já oceňuji rovněž snahu výboru uspořádat to slyšení a děkuji výboru pro zahraniční záležitosti. Doufám, že naše setkání bude užitečné, protože když jde o boji s diskriminací, s korupcí a reformu justice, tak tam určitě potřebujeme podporu. To se pojí s hodnotami, s evropskými hodnotami a chceme-li prosadit reformy, potřebujeme podle mého názoru dvě záležitosti. Jednak politickou vůli a jednak důslednost. Důsledně postupovat při prosazování těchto reform. Poslední zasedání, kde se týkalo strategie v oblasti globální bezpečnosti, to bylo rovněž velice užitečné, protože jak američané nedávno zmínili po posledních teroristických útocích eh, v Turecku, a paní kancelářka Merkelová eh, hovořila o tom, jak záleží na Turecku a na regionu východně od EU, tedy Ukrajina i Moldavsko jsou na správných kolejích. Jsem přesvědčen, ale bude třeba učinit více, zejména v těch oblastech, o nichž máme hovořit dnes. Zajímavá si vážím přítomnosti občanské společnosti, protože to jsou platformy, na nich se mnohé odehrává. A právě toto, eh, taková organizace občanské společnosti sehrává tu klíčovou úlohu toho hlídacího psa. My chceme, aby oni se takto eh, chovali a my s nimi budeme těsněji spolupracovat, ať už v Bruselu, v Kijevě nebo v Kišeněvu. A nejvíce záleží na tom, aby národní parlamenty, rovněž hlídali kroky vlády a aby to vše fungovalo do budoucna. Nechci prodlužovat, vím, že máme nyní málo času, máme mírný sklus, určitě v rámci těch panelů se můžeme do diskuse, do podrobnější diskuse pustit ještě dále. Děkuji, Viktore. Ano, parlamentní dohled, to je něco, čím se můžeme zabývat i z pohledu zkušenosti národních parlamentů. Každopádně nyní zahajuji diskusi a obracím se na spolupředsedu eh, Andra Plenkoviče, který je spolupředsedou delegace pro vztahy s Ukrajinou, Evropského parlamentu s Ukrajinou, aby zahájil svou otázkou a pak eh, budeme mít eh, poslance z některé z těch zemí a pak mám tady ještě dále požadavek z Ukraje, ze strany ukrajinské delegace. Děkuji. Děkuji za tuto iniciativu, za dobře načasovanou konferenci. Děkuji všem paní Jourové, pan Schmidt, paní Materové a mm, určitě a nadaci Open Society. To bylo velice zajímavé. To je aktuální téma, protože na programu Evropského parlamentu na příští týden máme rezoluci, která se právě přesně zabývá implementaci eh, asociačních dohod s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem. A to jsou země tedy našeho východního partnerství. Zde chci poděkovat za vynikající spolupráci s kolegy. Já jakožto spolupředseda já jsem s ukrajinskými přáteli pracoval velice intenzivně na provizorní účinnosti této dohody a teď čekáme na konkrétnější angažovanost. Pokud je o vztah mezi parlamentem a komisí, tak eh, tady by bylo velice dobré, kdybychom společně s komisí se eh, zaměřili na DAS, aby naše nástroje byly potom, mm, abychom měli nástroje na monitorování mm, implementace těchto asociačních dohod. Máme zde takový ten orgán dohledu, který se schází většinou dvakrát do roka, ale bylo by dobré, abychom dostávali na stůl aktuálnější eh, informace, protože to je důležité potom mm, proto, aby veřejnost také byla v těchto zemích eh, řádně informována. Takže děkuji a budu se těšit na spolupředsedání. This event... Děkuji určitě tato akce, ta událost by nebyla, jaká by měla být bez účasti těch tří spolupředsedů z příslušných výborů parlamentu a teď z gruzinského parlamentu pan Kandelaky má slovo minuta a půl, ne déle. Musíme eh, šetřit časem, paní Kandela. Ano, takže dobře, děkuji. A chci poděkovat panelistům Eh, my si ceníme eh, velice té pozornosti, které se dostává těmto třem zemím jako zástupkyně Gruzie, tak zde chci zdůraznit eh, pár věcí, které již zde byly zmíněny, nezávislost soudnictví. Děkuji každému řečníkovi, každému řečníku, kteří to zmínili. Děkuji za toto téma. Záru, Eh, ručitelem za nezávislé soudnictví je ústavní soud, který je dostatečně odvážný i profesionální v tom, že zastavil například eh, zastavil to, aby eh, v Gruzii nedošlo k útokům na nezávislou televizní stanici a tento ústavní soud bohužel se stal cílem Eh, dost agresivních útoků a eh, doufáme, nebo věří, myslíme si, že to by všechny měli vědět, protože, jak jsem zmínila, ústavní soud skutečně na sebe vzal odpovědnost eh, nad dohledem, nad nezávislostí soudnictví, ať jde o prvoinstanční soudy či odvolací soudy, tak zatím tam ta reforma neproběhla úspěšně. Takže ústavní soud, ano, ten je důležitý. A druhé téma, to je role opozice. Zde, vy jste zmínila, zmínili jste důležitost inkluzivnosti, ale eh, to nemůže existovat, pokud opozice bude eh, eh, nás bude předmětem násilí, anebo bude vězněna dokonce. Děkuji. Ano, ano, já Děkuji, to nebyl umysl zastavit opozici, ale takže teď eh, bych chtěla požádat místo předsedkyni parlamentního shromáždění s Moldavskem a i bohužel dnes tady nemáme zástupce z Moldavského parlamentu, snad ale dnes eh, uvidíme, jak to bude, takže prosím, máte slovo. Doufejme, že dostaneme z Moldavska nějaké dobré zprávy. Já budu hovořit tedy rumunsku, rumunsky. Republika Moldova se află într-una din cele mai... Eh, Děkuji. Já, já bych chtěl říci, že Moldavská republika prožívá jednu z nejzávažnějších krizí eh, své krátké historie. Kolegové z prezidia se o tom také zmínili, ale pokud se týká mého eh, stanoviska, tak Evropská unie je, má vlastně také mnoho strukturálních problémů, kterým čelí jako toky uprchlíků, žadatele o azyl, a Evropská unie nemá tu potřebnou energii k tomu, aby eh, mohla dostatečným způsobem podpařit Moldavsko, podpořit ty politiky v Kišiňově, kteří se chtějí přiblížit eh, k Evropské unii a navázat těsnější styky manipulace, ke kterým dochází v moldavském parlamentu, zdá se, že nikoho velmi nepřekvapují. Řešení, která by mohla být nalezena, nejsou nějak, nějak velkolepa. Mělo, šlo, jde o změnu strany a také jde o to, aby, že se vlastně stále prodlužuje eh, krize z hlediska Evropské unie. Podle mého názoru je zde roz, rozdíl mezi, volba mezi dvěma rozdílnými způsoby nestability a to mezi nestabilním řešením a mezi eh, nedostatečným nebo vůbec žádným řešením. Pokud se týká většiny ve ze strany tří dřívějších poslanců. Ano, ten princip by mohl fungovat. Vlastně záleží na tom, jakým směrem se vydáme a vůbec stanovit si také řešení, eh, odkud vůbec jsme a mělo by to být správný směr. Děkuji, Andy. A nyní poslanec ukrajinského parlamentu. Ne, opravuje se paní předsedkyně. Může mi někdo vyjasnit, zda se ukrajinská delegace odhodlala, že se ujme slova na této etapě? Tarasiuk, yes. Boris Tarasiuk, ano. Prosím. Bývalý spolupředseda Euronestu a e, spolupředseda politického výboru Euronestu. Prosím, Borisi. Děkuji, Howdy drazí přátelé, kolegové z Evropského parlamentu, milí kolegové z partnerských zemí. S velkým potěšením se jménem ukrajinské delegace účastním této významné události. Jsme vděční za to, že naši evropští kolegové tuto konferenci zorganizovali. Je opravdu dobře načasovaná a záleží na ní. Ukrajinci, kteří mají opravdu vážně brát své závazky vůči Euronestu, tak ukrajinská delegace se účastní všech akcí. A nyní bychom rádi vyjádřili této Chceme vyjádřit Evropské komisi svůj vděk za to, že vše zorganizovala, a evropským kolegům parlamentářům, že nám neustále věnují pozornost a zároveň chci poděkovat jménem ukrajinské delegace za podporu. Podporu již se Ukrajina těší ze strany Evropského parlamentu a obecně ze strany evropských institucích, zejména v tomto velice obtížném období pro Ukrajinu, v období plném výzev. Jsme velice vděční evropským institucím za to, že důsledně prosazujete politiku toho, že stojíte na straně spravedlivých kroků Ukrajiny a rovněž politiku sankcí vůči Rusku z důvodu nespravedlivé politiky v Rusku. Evropská unie opět potvrdila, že se snaží nedotýkat a nespochybňovat zásady a principy mezinárodního práva a my jsme rádi, že tomu takto je. Ano, vidím signál, že už bych měl končit, tedy už pouze dodám, že čekáme ze strany Evropské unie a jejich institucí, že nedá Rusku záminku k tomu, aby mohla předstírat či dát Evropské unii záminku k tomu, že se rozdělí. Děkuji, Borisy. A nyní z Austrovičius Zrovna telefonuje, ale brzy se, doufám, vrátí mezi nás. On je zpravodaj pro Moldavsko v rámci výboru AFET. Děkuji, Heidi. Milí hosté, milí kolegové. Opravdu je třeba si uvědomit, že jsme dosáhli mnohé. Rok 2014 a 2015 je rokem obrovských příprav, rokem vstupu do nového roku 2016. A tady jsem přesvědčen, že rok 2016 se stane rokem opravdových proměn a konkrétních výsledků. Pár bodů týkajících se uh, Eh, dohod o přidružení s těmito zeměmi. Pokud Rusko má koncept takzvaného blízkého zahraničí, v jehož rámci se snaží vyvíjet tlak na své sousedy, Evropská unie má úplně jiný přístup. Přístup společných politik a přidružení, partnerství. To znamená, že my eh, k našim sousedům nehovoříme se zhora. hora jako někomu méně hodnotnému, či že bychom je nutili do proměn, které se jim sami nelíbí, s nimiž se nestotožňují. Tady chceme, aby byl viditelný jasný rozdíl, že koncept evropské zahraniční politiky či politiky sousedství je opravdu jiný. Ale politika sousedství už nyní si zaslouží změnu. To už si musí uvědomit i Evropská unie. Dokonce i sama struktura těch partnerství. Potřebujeme posílené personální obsazení příslušných eh, oddělení Evropské komise, protože i naši partneři potřebují více podpory. Já souhlasím a dokonce i delegace. Naše delegace, o níž zde hovoříme, pro spolupráci s těmito členskými státy potřebují větší podporu po personální stránce a díky tomu se podaří cíle prosadit. Děkuji Petrasi a nyní Gia Žoržoliani z gruzínského parlamentu. Hmm. Большое спасибо. Э, большое спасибо за глубокий анализ и объективный анализ происходящих. Э, Děkuji za hlubokou a objektivní analýzu současných procesů v Gruzii a v jiných východoevropských zemích. Rád bych rovněž reagoval na některé z aspektů, které se pojí s reformami. Reformy mají jak institucionální, tak ale i lidskou dimenzi a je mnohem snažší změnit záležitosti, změnit instituce, než změnit lidi. Všichni se snažíme prosazovat reformy a například nezávislost soudnictví je něčím, na čem nám záleží. To by mělo znamenat, že soud soudci by měli být nezávislí, ale oni si pod tím pojmem nedokážou nic představit, protože celá dlouhá léta nezávislost státních orgánů by měla být více-méně samozřejmá, ale tyto úřady, státní orgány byly vždy pod vlivem nějakých politických stran a pouze dospějeme-li k nějakému náznaku nezávislosti státních eh, úředníků, propracujeme se i k nezávislosti soudnictví. Takže cesta k nezávislému soudnictví je ještě opravdu dlouhá. Přece jde, eh, říká paní předsedající Tatiana Ždanok jako další. Já mám otázku na paní komisařku Jourovou, pokud je to možné. Doufám že bychom si mohli dovolit něco takového. Zmínila jste změny, legislativní změny v ukrajinských zákonech, rovněž eh, pracovní právo, sexuální menšiny, které už by neměly být eh, diskriminovány. A co ostatní oblasti eh, legislativy, například trestně právní. Tam například nemáme limit pro vazbu eh, před soudem, eh, před konáním soudního procesu a vím, že v některých případech ona obnáší to hm, zbavení svobody až rok. A pak eh, z května 2014 to byl ten případ za tam není nikdo odpovědný, aby se to dostalo před soud. žádný ukrajinský eh, příslušný soudní orgán se toho neujal a eh, zda byste to neměla učinit vy, paní komisařko. Děkuji. Nyní nám zbývá už pouze 12 minut a dokáži si představit, že snad chcete uslyšet i pár slov od našich institucionálních eh, řečníků. Mám tady přesto však ještě i záležitost nizozemského referenda eh, k dohodě o přistružení s Ukrajinou. Tady se obracím na paní komisařku. Už jsme si vyslechli reakci nizozemského předsednictví a ještě poslední příspěvek zde je pan Kluza. Děkuji paní předsedkyně, já se pokusím, pokusím struč, být stručný. Za prvé pár otázek, které zde zatím nezasněly, tady v té idylické atmosféře, jak bych to řekl, a týká se to Ukrajiny. Takže, mm, mm, e, e, takže e, zde to jsou události, které leží na srdci Evropanům. Já bych chtěl slyšet něco o tom procesu legalizace komunistické strany. Podle novin vidím, že v prosinci byla prohlášena za nelegální, což nám leží na srdci, protože e, i komunisté jsou zvoleni z vůle lidu a byli prohlášeni za nelegální. Potom paní Mogherini mm, tady bych se chtěl zeptat na neonacistické různé elementy. A také podle investigačních novinářů, investigativních novináří a novinářů i jsou to, je to ze zdrojů ministerstva vnitra obrany, jak je to s těmi neonacistickými živly. A my jsme Eh, my jsme i dokonce eh, pozvali jednu matku, jejíž syn se upálil a já si myslím, že eh, právě kvůli tomu a já myslím, že podobně se přece snad Evropa a demokracie nebuduje. I think now I will... Děkuji. Nyní se obracím na paní komisařku Jourovou pokud by tedy ráda reagoval na určité záležitosti, kde se na něj jmenovitě obratili. Máme obecně princip nediskriminace, netýká se to pouze pracovního práva, ale celého legislativního řádu, který by měl splňovat evropské požadavky a evropská kritéria toho, že se nediskriminuje, ať už na um, ploše um, sexuální orientace, věku, menšin a tak dále současné době nám vyhovuje pracovně právní záležitost. Tam už jsou naplněny ty podmínky týkající se zaměstnanců a proto jsem se o tom zmínila a proto, když jsem v září byla na Ukrajině, tak to ještě tehdy nebylo jasné, jak budou v pracovně právních zákonech zakotveny prvky antidiskriminační. Snažil jsem se tedy to formulovat velice obecně, ale nyní se situace vyvinula slibně a my budeme i nadále vyvíjet tlak na zapracovávání antidiskriminačních kritérií a standardů do všech zákonných úprav. Druhá otázka, ta se týkala zadržení před konáním soudního řízení. Vazba. vazba, tedy období vazby není limitováno. My jsme se na Ukrajině do tohoto tématu nepustili pouze jsme hovořili o těch hlavních principiálních kritériích, totiž nezávislost soudnictví, funkčnost, profesionalita, nezávislost prokuratury. Máme rovněž i v Evropské unii poměrně nezávislé členské státy a Evropa, Evropská unie má poměrně omezené možnosti mít vliv na konkrétní postupy, na něco, co už je zvyklostně v daném státě zavedeno. Na druhé straně chceme, aby procedurální práva byla zajištěna osob, kterých se dotýká, tedy účastníků soudního řízení, čili například prosazování presumpce neviny, lepší zabezpečení nezletilých jako účastní soudního řízení. Jinak jako Evropská unie máme své pravomoci omezeny, takže možná spíš by to byla otázka úřadu pro vnější činnost a my se soustředíme spíše na systémové záležitosti. Určitě se ještě odpoledne v rámci panelu můžeme k té záležitosti vrátit. Nyní se táží paní Maternové, chtěla by k tomu něco dodat? Ne? Dobrá paní Schmidt na jménem tedy vysoké představitelky. Pouze dvě, tři záležitosti, na něž bych ráda reagovala. Plně souhlasím s potřebou řádné implementace, řádného provedení. To je žádost naše, i když samozřejmě parlamentní dohled a účast občanské společnosti, to jsou velice kvalitní záruky toho, že reformy se dočkají um, uplatnění a že zafungují. Například násilí či používání násilí, ať už to přichází z jakékoliv strany, to se akceptovat nedá. A chci ujistit pana Tarasiuka, že já celá jasně se prohlašuji, že budeme dále podporovat ukrajinskou územní integritu, nezávislost, anexace Krymu je absolutně neakceptovatelná, ale zároveň se na obě strany obracíme s žádostí um, dodržování Minské dohody, protože bez toho se nedá pokročit dál. E, pak, když vidíme, že paní komisařka zrovna hovořila o společném úsilí boje s diskriminací, ať už e, co se týče sexuální orientace, tak menšin, Eh, právě tam eh, například neonacisté, eh, radikálové, extrémisté prosazují diskriminaci, takže to se pojí i s otázkou boje proti těmto extrémním skupinám. Děkuji, Helko. Vím, že i my nyní budeme diskriminovat proti některým poslancům, ale snažím se být egalitární. Eh, máme tady už eh, všech eh, pět politických skupin, jejich představitelé se byli schopni ozvat, to už se odehrálo, ale ještě pan Šuško možná pár slov na závěr a potom se rozejdeme, či spíše zveme všechny na sendvičový oběd a se budeme pak živé odpoledne. Děkuji. Pouze obecně. Obecně vám chci poděkovat za vaše snahy máme už tu cestu, kterou se chceme vydat, načrtnutou. Máme na stole cestovní mapu a ta je téměř totožná s tou vaší. Což nám určitě pomůže posílit synergii, což pomůže k úspěchu. Můžeme společně budovat novou Ukrajinu a novou Evropu. Ať žije východní partnerství. Děkuji. Diskuse rozhodně není u konce. Bude pokračovat eh, ve 13.15. Ale chci se ujistit, že všichni eh, budou znát tu správnou místnost. Místnost 5G2. Spolehněte se na kolegy evropské poslance a personál, který vás do této místnosti dovede. A v mezidobí eh, rychlý oběd pár sendvičů zde v jídelně. Děkujeme, pustíme se do podrobností odpoledne a rozebereme proces reform dále.